Krásné dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás v novém prostředí. V novém prostředí starých zasedaček v parlamentu. Ale jak vidíte, tento sáleček nám dnes bohatě vystačí. Je to zřejmě den, kdy mnozí z nás mají zřejmě jiné povinnosti. No, ale přece jenom jsme usnášení schopní a je to tak dobře. Doufám, že volný týden vám e, udělal dobře, že jste se mohli věnovat svým aktivitám mimo naše zasedání a tím pádem můžeme rovnou se pustit do programu našeho dnešního dne přijetí pořadu jednání. Nemáme tady žádná zvláštní přání, pakliže ne, tak je to schváleno. Sdělení předsedy. K tomu bych vám mohl říci několik záležitostí. Jedna, naše, jedna delegace od nás byla v Nagui minulý týden na konferenci o biodiverzitě pořádané OSN. Myslím si, že jsme velice spokojeni, že to vlastně na poslední minutu dopadlo, takže přece jenom z toho vyplynuly nějaké výsledky a že proces OSN se neodstl v krizi, ale na základě tohoto úspěchu eh, z poslední konference přece jenom může pokračovat. K tomu máme dokonce ještě zvláštní bod programu a proto o tom nebudu teď říkat nic jiného v bodě sdělení. Ale je to skutečně něco, co nás těší. V USA byly volby, to jistě každý z vás sledoval a e, každý jistě z vás přemýšlel, co to znamená o ochraně, k ochraně, co to bude znamenat pro ochranu klimatu a pro nastávající konferenci v Cancunu. Asi ta situace nebude snažší na základě výsledků voleb v USA. Uvidíme, zda obě velké strany v Americe Eh, se pohnou k nějakému rozumnému řešení v oblasti ochrany klimatu. Nedávno jsme dostali sdělení komise o protokolu z Kyoto a o závazcích Evropské unie, které z toho vyplývají. Eh, potěšitelným způsobem vidíme, že těch 8% snížení CO2 budou, bude dosaženo. 15 eh, zemí Evropské unie se dokonce dostanou na 10,4% a EU 27 by se dostaly na 15 celých něco procent. Víme, že v některých zemích prostě hospodářské změny pomohli vlastně jaksi nedobrovolně ke úsporám v oblasti CO2, ale Evropa alespoň tím pádem dostojí svým povinnostem. Pak vám mám ještě sdělit, že v této místnosti dnes ve 14 hodin 15 až do 15 hodin tedy se bude promítat film Oblofí v Tunafeš o Tuňákovi. Eh, jeden z našich členů tento film přinesl. Čili bude to film o obecném Tuňákovi a kdo chce se dovědět, jak to vypadá s tímto druhem, je srdečně zván, aby se přišel podívat do sálu ve 14 hodin 15. Tolik několik sdělení předsedy. A teď se dostáváme k bodu 3 a to je posilování chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii. Akční plán EU v oblasti CBRN. Spravodajkou byla Kartika Tamara Liotá a dostali jsme řadu pozměňovacích návrhů, o kterých se bude hlasovat. Někdy potřebujeme také hlasovací lístky Nevím, zda jste vaše hlasovací lístky již zasunuli, já to právě činím. V případě, že budeme mít nejasné většiny, takže bychom mohli začít s hlasováním v bloku pro pozměňovací návrhy 7 a 8. Kdo je pro? Sedmička, osmička, děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 11 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 12 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 14 pro. Proti. Zdržel se. Tak to zkontrolujeme čtrnáctku. Ukončuji hlasování, ne? Tak ještě okamžik, teď ukončeno. Nefunguje to? Nefunguje to. Tak zkuste to druhé zařízení. Dobře, takže budeme tedy hlasovat ještě jednou, protože kolegyně Gardíny má problémy s hlasovacím zařízením. Teď už to funguje výborně, takže ještě si to zopakujeme. Všichni prosím pěkně hlasujte ještě jednou. Ukončuji hlasování. 24 pro, 20 proti. Přijato. To bylo číslo 14. Teď se dostáváme k 15. Kdo je pro 15? Proti? Zdržel se. Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 19. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto.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 Teď se dostaneme k úvodním ustanovením. Číslo jedna pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Dva pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Tři pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Čtyři pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Pět pro, proti, zdržel se, přijato. Šest pro, proti, zdržel se, také přijato. A tudy, tedy se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Next one should come. Ukončené hlasování. 8.40 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, jednohlasně přijato, velice srdečně blahopřeji paní kolegyně Liotách. A teď se dostáváme k bodu číslo čtyři, Evropské environmentální hospodářské účty, což je zpráva, kterou mi svěřili koordinátoři. A je tady celá řada pozměňovacích návrhů. Budeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích. Začneme návrhem 6. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 12 odpadá, nebo ne? Budeme hlasovat. Ekon 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ekon 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Hlasujeme o návrhu Ekon 13. Končím hlasování. 26 hlasů pro, 23 proti, tedy schváleno. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 27. Teodor Skilakakis, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní Ekon 15, to je další, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Třicet dva, Krista Klas, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Devět, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 34, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. 35. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ekon 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ekon 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Hlasujeme o 8.30. Končím hlasování. Je to přijato 39, kdo je pro? Proti? Držel se přijato 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Také přijato. 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ekon 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 44, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Ekon 20. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 49. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 52. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. A nyní úvodní ustanovení Ekon 1. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Ekon 2. Kdo je pro? Proti? Proti? držel se? Také přijato. Ekon 3. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Ekon 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato, že? Ale můžeme to ověřit. Ekon 4, Končím hlasování tedy přijato. A dostáváme se k jedničce. Jedna, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Ekon 6, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Věřím, že to bylo přijato, ale ověříme to. Hlasujeme o návrhu 18. Končím hlasování. Ano, jednoznačně přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dvě, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Ekon 7. Oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Dvacítka, kdo je pro? Proti? Držel se? zamítnuto. Ekon 8, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 3, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Návrh 4, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 21, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nebo raději to ověříme. 24. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 25. Kdo je pro? Proti? Zdá se mi, že je to obdobná většina jako předtím. Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování k 25. Končím hlasování. Ano, většinou byl tento návrh přijat. To byly pozměňovací návrhy a nyní konečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 hlasů pro, 2 proti, 6 se zdrželo. A nyní následuje ještě hlasování o návrhu legislativního usnesení. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 40 hlasů pro, 4 proti, 4 se zdrželi hlasování. Děkuji vám za hlasování. V Nagoji toto téma bylo hlavním tématem bylo to skonstatování přírodního kapitálu, zda se ročně rozmnožuje nebo snižuje, takže to je opravdu velice eh, důležitá legislativa v politice Evropské unie. A nyní se dostáváme k bodu 5 na pořadu jednání vyhodnocení řízení o nemocnění chřipkovým virem typu aa 1 n 1 v období 2009-2010 v Evropské unii. Vzpomínáme si, co se rozpoutalo eh, kolem tohoto chřipkového viru, který se v některých zemích také označoval jako prasečí chřipka. Eh, pověřili jsme paní Michelle Rivazi, aby vypracovala zprávu. Nyní má eh, slovo, může nás to uvést do své zprávy. Máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych připomenout, že při tom, jak se zacházelo s touto chřipkou, jsme svolali vyšetřovací komisi, chtěli jsme ji svolat, měli jsme více než 200 podpisů, ale předsednictvo bylo proti. Existuje ovšem zpráva z vlastního sponětu, která nám umožnila provést dvě slyšení. Jedno slyšení bylo zde ve výboru Envy, měli jsme tam panel odpovědných osob, za zacházení s eh, prasečí skřipkou a zeptali jsme se jich, zda by učinili totéž v případě, že by se objevil tentýž fenomén. My jsme mohli zjistit následující. Když došlo k vypuknutí prasečí chřipky, tak VHO již v březnu řekla, že to nebude žádná příliš závažná chřipka. I přesto došlo potom v červnu 2009 k vyhlášení stupně pandemie. Dále pro definici pandemie byly použena jen, byla použita jiná kritéria. V roce 2009 ta pandemie spočívala v tom, že ta epidemie se měla geograficky rozšířit a Mělo by to bývalo být měřeno podle počtu úmrtí a ne podle počtu nakažených. Ovšem, bylo by to tedy, mělo by to být tak, že pracovní křivka by byla vyhlášena za pandemii, pokud by byl stanoven určitý, zjištěn určitý počet úmrtí. Pak je zde ta otázka toho nákupu těch vakcín. Dobře víme, že Francie nakoupila obrovské množství vakcín, stálo to miliardy eur, ale použila skutečně potom pouze 8 milionů vakcín. Mnohem méně, než nakoupila. A pak je zde ten problém té očkovací strategie. Vůbec neexistovala žádná koordinace mezi členskými státy. Existovaly členské státy, které byly toho mění, že je třeba cíleně proočkovat obyvatelstvo, tedy zejména těhotné ženy, děti, či osoby, které trpěly například um, diabetem či potíže všemi sledbinami. Takže některé členské státy vůbec nepřistoupily k masivnímu očkování. A pak je zde problém, do jaké míry vůbec očkování je efektivní. Podle Lisabonské smlouvy se Evropská unie snaží o to mít koordinovaný přístup eh, k takovýmto problémům. A zde se nastaly otázka, do jaké míry vůbec byla či může být e, takovéto očkování efektivní. Pak existovaly různá slyšení, například jsme měli slyšení, které se věnovalo deontologii expertů a konfliktu zájmů. Rovněž jsme se zabývali otázkou transparentnosti. Tam šlo o to, jakým způsobem mohou mít občané lepší přístup k dokumentům. Evropský ochránce práv občanů poukázal na to, že tam nebyl dobrý přístup k těm protokolům o klinických zkouškách, že by to mělo být veřejnosti zpřístupněno, ale doposud tomu tak není. A pak je zde další velká obava a ta se týká vedlejších účinků. Je to poprvé, kdy došlo k tomu, že za vedlejší účinky nebyly odpovědné farmaceutické společnosti v tomto případě, ale za vedlejší účinky byly odpovědné členské státy. Ale v podstatě v normálním případě za vedlejší účinky mají vždy odpovědnost farmaceutické společnosti, takže to byl jakýsi výjimečný případ. Uh, v Evropské unii existují různé agentury, které se věnují tomuto tématu. Jednak je to agentura ECDC, která vyhodnocuje riziko, a pak je to agentura EMA, agentura pro léčivé přípravky. Tyto obě agentury, zejména agentura ECDC, by měly mít e, možnost v případě, kdy VHO hovoří o pandemii, tento výrok ověřit, přeskoumat, abychom zjistili, zda my jako Evropa stílíme názor VHO. Je tedy důležité jasně stanovit odpovědnost každé jednotlivé agentury. Rovněž potřebujeme více pružnosti s ohledem na vědecké poznatky, které máme k dispozici, na výsledky šetření pokud dojde k tomu, že nějaká nákaza je méně nebezpečná, než byl původní odhad expertů, tak přeci musí být možné změnit naší strategii odpovědi na toto nebezpečí. V, červnu, v červenci 2010 jsme ovšem zjistili, že v evropských zemích nedošlo k epidemii této chřipky a přesto se i nadále hovořilo o pandemii, takže zde nebyla dostatečná flexibilita. A dále je nutné, aby ECDC měli, mělo tato svou vlastní varovnou škálu, která by byla nezávislá na doporučeních VHO. A dále je důležité, abychom přesně prošetřili efektivnost očkování. Eh, měli jsme mnoho slyšení s experty a došli jsme v rámci těchto slyšení k tomu závěru, že společnost jako taková tenduje k tomu očkovat, ale že vůbec vlastně není ověřené, do jaké míry jsou um, ta očkování účinná. A rovněž je důležité uh, si znovu podívat na procesy registrace očkovacích látek. Uh, protože nám jde o tom, abychom posílili nezávislost Evropské unie. Pak je zde ta otázka transparence. Zde bychom potřebovali audit, který by prověřil práci obou agentur, agentury EME e a agentury ECDC, abychom tak zjistili, jaké byly celkové náklady pracečí chřipky v Evropě. Potom potřebujeme více transparentnosti v eh, agentuře pro léčivé přípravky, aby veškeré dokumenty, které tato agentura zpracovává, byly přístupné veřejnosti v členských státech došlo k různým skandálům a proto si myslím, že je důležité, abychom se přesně podívali na to, kde došlo ke střetům zájmu. Potřebujeme posílit důvěru evropských občanů v experty. Tedy je důležité, aby zde byla transparentnost, přístup k dokumentům a aby zde byla možnost kontroly. Je možné, že určitý odborník říká, mě farmaceutický průmysl nepodporuje, to je tedy jeho výrok a pak je nutné, aby někdo byl schopen toto tvrzení překontrolovat. A dále musíme se podívat na střety zájmů v oblasti vysoce postavených úředníků, například členů výboru pro zdravotní bezpečnost nebo eh, členů pracovní skupiny pro očkovací látky. Dále půjde o to stanovit, jakou spolupráci potřebujeme mezi EU a členskými státy. Musíme si jasně stanovit, jaké úkoly kdo má, jakou roli kdo má, jakou roli má ECDC, EMA, komise a členské státy. A navíc potřebujeme postup, který by umožnil členským státům nakupovat očkovací látky hromadně. Protože existují členské státy, které prostě nemají dostatečné prostředky na nákup očkovacích látek. Myslím si, že Francie, Velká Británie i Německo by si nemohli tyto očkovací látky dovolit, proto tedy potřebujeme hromadné nakupování očkovacích látek, ale k tomu je třeba zajistit, aby zde byl přiměřený poměr mezi užitkem a rizikem u očkovacích látek. A další aspekt se týká financování agentur. Je velice důležité, abychom přesně věděli, jak to vypadá s financováním agentur. U agentury ECDC problémy nejsou, protože tuto agenturu financuje Evropská unie, takže můžeme vycházet z toho, že její odborné posnatky jsou nezávislé. U agentury EMEA je to jinak. 80 příjmu agentury EMEA nepochází z Evropské unie. Jde tedy o to zajistit nezávislost Evropské unie na vnějším světě. A zejména postarat se o to, aby naše instituce a orgány byly v očích evropských občanů důvěryhodné. Já si myslím, že tato zpráva je konstruktivní, protože když se podíváme na to, co se stalo v roce 2009, a zejména když se podíváme na ta čísla, tak zjistujeme, že občané se již nechtějí nechat očkovat, protože ztratili důvěru právě kvůli tomu, k čemu došlo v minulých letech. Proto tedy potřebujeme posílit důvěru, důvěru v komisi, v agentury a v instituce. Děkuji paní Michelle Rivazi za úvod do této zprávy která se týká prasečí chřipky. Nyní zde mám několik řečníků, kteří se přihlásili o slovo. V 11 hodin se potom dostaví paní velvyslankyně Mexika, pak se ještě budeme zabývat ekologickou katastrofou v Maďarsku, takže navrhuji, aby každý hovořil nej, nejvýše minuty. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Eh, Toto byla zpráva z vlastní iniciativy, ale je to nesmírně důležitá otázka, protože se jedná o nesmírně důležité téma. První otázka zní, jsme dnes schopni eh, čelit takové pandemii? Je třeba abychom byli schopni eh, být dobře vyzbrojeni v případě rizik. Potřebujeme mít systém včasného varování a také systém pro prevenci a kontrolu pro přenosu chorob. Všechno to nám zaručuje možnost konat, odstnali se člověk tváří v tvář pandemii. Viděli jsme, jak reagovaly jednotlivé země, jednotlivé státy. Existoval systém prevence, který se uplatňoval v případě tohoto očkování. A protože byly reakce individuální a nikoli společné v případě opatřování mm, očkovacího séra, byly tady spíše vytyčovány cílené skupiny. Tady je třeba říci ne, dnes tedy ještě nejsme schopni reagovat přiměřeným způsobem na eventuální výskyt jiné pandemie. Tato otázka eh, byla diskutována na radě EPSCO a členské státy vyslovily připravenost eh, postupovat rázným způsobem a koordinovaným způsobem i v případě eh, společného pořizování séra. No. Je třeba zlepšit situaci v této oblasti, abychom, aby měli všichni přístup ke kvalitní péči. Aspect essentiel Zpráva se soustředila zejména na dva aspekty, na transparentnost, nezávislost. To jsou samozřejmě dvě důležité základní podmínky pro zaručení kvality a neutrality odborných vědomostí. Je to nezbytné pro posílení důvěry. Naprosto sdílím a tyto body, které zde již zazněly, zejména otázku připravenosti členských států a mm, také mezinárodních organizací. Evropská unie by měla vyvinout svůj vlastní systém a přitom je absolutně nezbytná transparentnost i v případě těch odborných znalostí, ale to samozřejmě nestačí. Z hlediska nezbytného přístupu bych ráda zdůraznila, jak důležitá je spolupráce ve zdravotnictví, abychom byli schopni jednat také preventivně v, oblast, v případě výskytu pandemie. Tato zpráva jistě bude moci přispět eh, k tomu, abychom se dopracovali ke konsensu. Takže děkuji mnohokrát. Nejdůležitější je spolupráce. Merci, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat Michelle za její zprávu. Naprosto sdílím obsah této zprávy. Chci říct, že tato zpráva je nesmírně důležitá, zejména ve třech aspektech. Za prvé, je důležité vést skutečně upřímnou, otevřenou diskusi se zástupci nejrůznějších agentur Zejména mm, eh, je důležité klást otázky, které možná nezazněly, protože to nebylo v jiných kontextech možné. Například eh, kontrol, eh, konflikt zájmu a podobně. To je tedy první bod. Domnívám se, to je jiný způsob práce pro parlament ve spolupráci s těmito agenturami. Je to nesmírně důležité. Prosím pěkně, nemohl by někdo upozornit paní poslankyni, aby si vypla mobil, my dostáváme strašné rány do uší. Za druhé je absolutně nezbytné, aby členské státy konali samostatně, ale zároveň ve spolupráci při opatřování eh, očkovacího séra. Eh, nesmí dojít k takovému plítvání prostředku, ke kterému docházelo. A myslím si, že to je důležité poučení pro nás. Je třeba postupovat v této oblasti společně i nad rámec hodnocení. Nemá smysl, kdyby 27 úřadů tady dělalo prostě své hodnocení bez nějakého společného hodnocení. A za třetí, Postup našich agentur, to je velice široká otázka. Tady se jedná v zásadě o odborné znalosti v Evropě, o odborné expertízy. My jsme tady měli výměnu názorů s příslušnými odborníky z různých organizací. Domnívám se, že by bylo velice dobré, kdybychom mohli i nadále zkoumat, jakým způsobem zde je možno spolupráci v tomto ohledu zlepšit právě v otázce expertízy a odborných znalostí. To je skutečně zásadní bod, který hraje nesmírně důležitou roli při budování důvěry. Tady v Evropě nás čeká ještě mnoho práce, co se týče zlepšení důvěry obyvatel v expertízy. Budeme-li se domnívat, že občané věří expertům, tak už bychom dosáhli mnoho a myslím si, že tato zpráva nám to umožní, nebo nám v tom alespoň pomůže. Děkuji mnohokrát, Korin. A nyní přišla Karin Karnbach a už je ochotná hovořit, takže prosím. Chtěla jsem velice poděkovat, je mi líto, že jsem přišla poněkud později, ale moje letadlo mělo spoždění. Bohužel jsem tedy neslyšela moje předřečnice. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala paní zpravodajce za to, že se tak zevrubně zaobírala tímto tématem. Na druhé straně bych si přece jenom přála poněkud vyváženější zprávu a to bude příspěvek z naší strany. Myslím si, že tady je třeba osvětlit více záležitostí než těch, které jsou obsaženy ve zprávě paní kolegyně. Já bych nechtěla, abychom dospěli ke zprávě, která bude lobbystem pro farmaceutický průmysl, ale také nechci, aby z toho vzešla zpráva, eh, která prostě Evropský parlament dá do čela bojovníků proti očkování. Myslím si, že naopak se musíme snažit vést určitou osvětu pro obyvatelstvo pro případ očkování samozřejmě také v souvislosti s riziky a tato vyváženost mezi rizikem a nezbytností očkování také jasně ukazovat. Možná, že na začátku nebylo úplně rozeznatelné, v jaké míře tato epidemie, tato pandemie by mohla případně eh, znamenat mnoho umrtí. A proto v Dubnu uh, se zaznělo, a teď je tam napsáno snad v té zprávě, že se doufá, že se nospěje k umrtím. A já si myslím, že je poměrně jednoduché konstatovat, jak se to všechno vyvíjelo. Myslím si, že v této zprávě je třeba také poukázat na to, jaká opatření byla realizována, že tato pandemie neměla smrtelné oběti. A to je spíše u těch pozitiv také, že pro mě je pozitivní, že bylo dostatek eh, očkovacího, eh, očkovacího séra. Že prostě tady bylo víc očkovací látky k dispozici, než kolik by bylo zapotřebí, ale já si myslím, že to je spíš pozitivní než negativní. Naším velkým úkolem bude, abychom společně se členskými státy, ale se Světovou zdravotnickou organizací Eh, konstatovali, co můžeme do budoucna dělat lépe v oblasti prevence, jaké kompetence a eventuálně jaká nová zadání potřebujeme a jak tato kompetence může být rozdělena takovým způsobem, abychom byli vybaveni společně. Myslím si, že na to nelze nazírat jenom z úhlu pohledu jednotlivých členských států nebo jednotlivých zájmových skupin, ale musíme se chopit naší úlohy jako zástupkyně a zástupci všech evropských států, těch 500 milionů Evropanek a Evropanů, ale i s ohledem na to, že se jedná o pandemii, která nezná hranic. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Další. Marina, to taky. Dobré ráno, pane předsedo. Ano, v loňském roce jsme byli ve velice špatné situaci. Jak si vzpomínám, propadli jsme všichni panice a vytvořili jsme formální eh, výbor s Michel eh, napříč všemi politickými stranami a hledali jsme řešení. Přitom bylo zajímavé, že se objevovaly zajímavé programy. Nebyla to pouze reakce na pandemii. Lidé eh, projevovali obavy v různých oblastech, jako je transparentnost a objevovaly se tu také antipatie vůči farmaceutickým společnostem a očkování. A vzpomínáme si, že e, to nebyla pouze prasečí chřipka, ale také ptačí chřipka a jiné projevy. E, panika bývá zpravidla velká, tlak ještě větší a pod tlakem vlády mnohdy nadměrně reagují a také tisk eh, tady hrál nezrovna dobrou roli eh, já se domnívám, že se Michel zhostila velice dobře svého úkolu. Potřebujeme hledat různé postupy, podívat se, jaký úkol by měly mít různé instituce, nejenom ECDC, a potřebujeme společný postup. Musíme se podívat také na to, co dělá farmaceutický průmysl. Musíme sledovat vzájemné vztahy mezi členskými státy, jak ty reagují. Eh, je tu celá řada užitečných postupů a hlavním cílem je otázka, jak zareagujeme, když dojde k eh, dalšímu incidentu a určitě k němu dojde eh, odsuneme další záležitosti na programu a musíme zvažovat, jak budeme postupovat uvážlivě, rychle a koordinovaně, protože je to přeshraniční problém. Potřebujeme jednotný postup v Evropě i ve světovém měřítku. A e, tak se domnívám, že by se osobní agenda měla dostat trochu do pozadí a měli bychom jednotně postupovat. Velice vám děkuji výkřiky ze stejné politické skupiny, to je vždy velice dobré. Marisa Matias má slovo. Není přítomná. Anna Rozbach také není přítomná. François Krostet má slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych k tomu říci, že jsem měla trochu jiný e, pocit e, než e, to, co vyjadřovali mé předřečnice. Mám tu veškerý respekt, ale když pročítám tuto zprávu, tak se domnívám, že to z intelektuálního hlediska není úplně upřímné a to se vyjadřují ještě opatrně. Dnes tedy hovoříme o ohrožené důvěře občanů ve zdravotnické systémy. A tato zpráva by to mohla ještě posílit. Hovoříme zde e, o ne podložených tvrzeních. Pandemie nebyla tak zlá, jak jsme se původně obávali. Jistě tím lépe, ale my přece nechceme e, podléhat těm tvrzením, e, že se zde jednalo o určitý komplot a o klamavý postup ze Světové zdravotnické organizace. Generální ředitelka tedy v roce 2000 řekla, že označení eh, tohoto virového onemocnění za pandemii je oprávněné. Eh, průběh chřipky tedy sice nebyl tak zlý, jak jsme se obávali, a museli jsme nějak reagovat vůči ohrožení, které jsme nemohli dost dobře odhadnout a stále jsme zdůrazňovali ten princip, kdybychom nereagovali Tady se uvádějí také, eh, také čísla 1,4 miliardy za Francii, za Velkou Británii, tu tedy nemám eh, čísla a potom za účetní dvůr 500 eh, 57 eh, milionů, měli bychom se tedy držet fakt. A potom, co se týče agentury EMA, je tu neustálá důvěra vůči této agentuře, která platí k jedním z nejlepších v Evropě. To mě opravdu šokuje. Když jsme vedli jednání s ředitelem agentury EMA, a e, když nebudeme mít důvěru v očkovací látky, pak musíme upozornit na to, že tato agentura E, vypracovala a zveřejnila 22 zpráv o očkovacích látkách. Neměli bychom tedy šířit žádné fámy, protože tady jde o problém veřejného zdraví a je ještě horší postup šířit fámy o takovémto komplotu takže se domnívám, že tato zpráva není zcela upřímná. Velice vám děkuji. Ředitel agentury EMA je e, přítomen, e, bude vystupovat odpoledne, můžeme tedy v e, diskuzi s ním pokračovat. New, to je tedy téma pro vás, otázka zdraví. Eh, dobrá, možná teď to bude poněkud objektivnější než to, co jsme doposud slyšeli. Nemůžeme to prezentovat jako karikatura, jak eh, se o to právě pokusila paní Grostet. Jednalo se o skutečný problém a eh, musíme k tomu v klidu přistupovat postupovat a já opravdu vítám kvalitu zprávy, kterou vypracovala paní Rivezi a ukazuje, že existují řešení pro problémy, které jsme měli nejenom tedy my, jakožto zástupci evropských občanů, ale prostě všichni Jednalo se o pandemii, která byla prezentována jako e, katastrofa ve zdravotnictví v Evropě, na celém světě. Katastrofa to byla, ale e, byly e, odpovědi na tyto otázky. Jistě princip obezřečnosti, to je platná realita a musíme působit věrohodněji. Jde přece o obyvatelstvo abychom obnovili eh, důvěru. A eh, nutné to je, protože viry existují a eh, budou se objevovat i v nadcházejících letech a není nic horšího, než mít politiku, která konec konců eh, povede zase k projevům nedůvěry. Tedy ještě jednou zpráva paní eh, Rivazi to vyjadřuje. Potřebujeme eh, nezávislost agentur a potřebujeme flexibilitu. Musíme vzít také v potaz v působení sdělovacích prostředků, jak o tom také hovoří paní Rivazy. A e, samozřejmě to naznačuje, že agentury ve vztahu k Světové zdravotnické organizaci vystupují nezávisle, mohou se opírat o svou nezávislou expertízu a já se domnívám, že my, evropští poslanci, vzhledem k působení sdělovacích prostředků a e, vzhledem k působení agentur e, můžeme předkládat příslušné návrhy. Chci ještě jednou říci, že potřebujeme větší transparentnost. A ve vztahu k agenturám musíme jít ještě o krůček dále. Eh, co se týče zásady transparentnosti. Byli jsme eh, eh, voleni v všeobecných volbách a víme, že samozřejmě dochází eh, ke střetu zájmů. Existují eh, instance působící na celém světě, potom tu máme evropské eh, agentury, vznikají různé pochybnosti, které je třeba rozptýlit. Možná došlo ke střetům zájmu a na to musíme zareagovat, jak je to uvedeno ve zprávě a také musíme zvážit financování těch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 Závěrem bych chtěl říci, že tato zpráva nám musí umožnit předkládat návrhy, jak zajistit lepší koordinaci na evropské úrovni. Přičem se domnívám, že je třeba e, e, postarat se o to, aby e, politika zdravotnictví byla na úrovni členských států. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych chtěla poblahopřát paní Rivazi k této zprávě, protože jsem upřímně očekávala, že budeme hovořit o evropských institucích obvyklým způsobem, že vypracuje takovou mlhavou, velice flexibilní a tolerantní zprávu, ale ona opravdu ukázala na skutečné problémy. Ještě jednou jí blahopřeji, když hovoříme tedy o problému viru H1N1 a o takzvané pandemii eh, ptačí chřipky můžeme uvést tři hlavní trendy. Prvním trendem je eh, snaha všechno eh, zveřejňovat a něco se utajuje a něčím se manipuluje. Ale Očekávalo se, že se to dotkne eh, velkého počtu osob a to nebylo zcela jasné a nakonec to nebylo zcela prokázáno eh, všechno se zveřejňovalo o vynaložených, eh, všechno se skrývalo ohledně vynaložených prostředků a jaké byly ceny, jaké byly cenové rozdíly za vakcíny v jednotlivých členských státech a nakonec eh, máme transparentně ukázat, kolik vakcín bylo využito, kolik bylo eh, vyrobeno a co udělají eh, vlády s těmi nevyužitými vakcínami, s Tamiflu a to bude mít celkový dopad na celkové množství. 94 milionů eh, byly vynaložené prostředky ve Francii a pouze 8 milionů vynaloženo. Takže jaký byl velký dopad těch 94 milionů? Jistě ano, ale eh, ne na záchranu osob eh, před onemocněním chřipkou. Mělo to dopad na jejich příjmy. A druhý eh, hlavní trend je to, že hovoříme o pandemii. Já se domnívám, že má dva rozměry. Za prvé je to otázka, zda je to Eh, chřipka a za druhé se to týká transparentnosti a manipulace. Ten hlavní trend je překrucovat argumenty. Toto není zpráva, která by hovořila pro nebo proti očkování. Toto je zpráva, která usiluje o transparentnost, odpovědnost a musíme eh, říci, že je to zcela jasný signál Evropského parlamentu vůči evropským institucím, že je třeba v budoucnu postupovat velice obezřetně Eh, když eh, se budou snažit nás dostat do takovéto pasti a eh, manipulace, abychom vynaložili prostředky bez přidané hodnoty, bez jasného důkazu, že to představuje přidanou hodnotu. V tomto ohledu bych chtěla říci, že některé argumenty posloužily komerčním a politickým zájmům. Děkuji vám, děkuji. Antonia Pavanova a Horst Schnellhardt. Děkuji, pane předsedo. Někdy mě trochu překvapuje, jak slabá je naše paměť. Před pandemí jsme tady seděli na výboru a e, nechali jsme si jaksi poskytnout informace a požadovali jsme, aby bylo učiněno vše pro ochranu zdraví. A nyní říkáme, to bylo všechno nesmysl, bylo to zmanipulované. A já říkám, dámy a pánové, jakožto politik se prostě bráním tomu, abychom kritizovali vědce, abychom eh, je podezírali z manipulace v tak nebezpečné situaci. Co bychom říkali dnes, kdybychom tehdy bývali řekli a mohli bychom to bývali učinit? To podezření tam již tehdy bylo, že je zde nebezpečí manipulace. Co by se stalo, kdybychom tehdy požadovali, nechceme očkovat, je to celé podvod, lžou nám a pak by došlo k tomu, že by bylo hodně úmrtí. Jak by to potom vypadovalo? Já už jsem sám zažil případy, kdy politika nereagovala, kdy lidé sami se obraceli na lékaře, chtěli se nechat očkovat a pak docházelo k úmrtí. Takže ono nyní tak, jak si situaci ex post obvinovat z manipulace, když to není vůbec dokázáno, není vůbec dokázáno, že byl někdo podplacen, manipulován a tak dále. My jakožto politici můžeme něco takového říkat, ale každý jiný člověk, který by něco takového veřejně tvrdil a odvolával se na nás, tak toho by prostě odsoudili kvůli pomluvě, protože to není dokázáno. Já se myslím, že samozřejmě zabývat se tím musíme. A musíme si ovšem uvědomit, že jako Evropská unie prostě nemáme evropskou zdravotnickou politiku a musíme požadovat, a to já podporuji, aby členské státy v této oblasti spolupracovaly mnohem více. Já znám ty diskuze o očkovacích látkách, které měly být poslány tam, kde se předpokládalo, že pandemie se objeví silněji. V tomto případě se členské státy bránily, řekly, my jsme si očkovací látky nakoupili pro sebe a nebudeme je posílat někam jinam. Takže tady vidím možnost pro to, jak zlepšit náš postup, ale u všech těch ostatních otázek já opravdu mám problém s tím podpořit takováto populistická tvrzení. My jsme se prostě rozhodli, že budeme takto postupovat a myslím si, že bychom u toho měli zůstat. Děkuji. Děkuji a nyní má slova Ester Delaně. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je dobré, že se tímto tématem dnes zabýváme. Já se vyjádřím trochu diplomatičtěji než kolegové a kolegyně. Já si myslím, že ta práva by se měla tak trochu ještě doladit. Možná bychom ji měli učinit trochu konstruktivnější. Mám totiž pocit, že ta zpráva je poněkud o rozporu plná. Když se podíváme na odůvodnění A, tam se říká, že od počátku se to vědělo, Potom ale, když se podíváme na vysvětlující prohlášení paní zpravodajky, tak tady je v úvodu citát Margaret Khan z 18. května 2009, kdy říká, v současné době máme málo obětí na životě, a doufáme, že situace se bude vyvíjet obdobným způsobem. To tedy bylo to, co říkala paní Margaret Khan. Ona říkala doufáme, takže nebylo jasné, že to nebude problém. Tenkrát je, prostě se říkalo, že ten virus může zmutovat, že může dojít k pandemii, nebylo to jasné. A já si tedy myslím, že to je taková určitá slabá oblast tedy té zprávy. A druhá věc, když potřebujeme a mu, chceme být dobře připraveni na pandemii, tak chci, aby to bylo na evropské úrovni. Takže souhlasím s paní zpravodajkou, abychom evro, nakupovali na evropské úrovni, abychom se združovali, protože existují země, které nakoupily očkovací látku, která eh, má mnohem delší expiraci než v jiných zemích. Takže to je inteligentní. Je třeba, abychom se poučili z dobrého postupu jiného státu. To je důležitá věc. A ještě jedna poznámka, hovořilo se zde o konstruktivním přístupu, to má různé významy. Pokud chceme, aby ta zpráva byla konstruktivní, tak samozřejmě musíme zohlednit i logiku našich občanů, které zastupujeme a občané chtějí konkrétní odpovědi na konkrétní otázky protože momentálně panuje poněkud zmatek v této oblasti. Já si myslím, že je to zpráva, která se týká institucí, tam se zabýváme různými instantnými jejich úlohou. Já si myslím, že bychom se měli snažit zabodovat i politicky, ale toto vše, taková ta institucionální zpráva, jak si občanům objasnění neposkytne. Ono je to zmate ještě víc. A já bych nerada, aby se objevila znovu tatáž situace, aby občané nám opět říkali, jak je to možné. Nizozemská vláda říká jednu věc, německá vláda z druhé strany hranice tvrdí něco úplně jiného, přesný opak. To občany opravdu mate. Takže je třeba k tomu přistupovat evropsky, mít evropský základní postoj, musíme mít připraveni i na potenciální pandemii a e, šance, že dojde k takové pandemii, je reálná. Takže bychom e, opravdu se měli do budoucna lépe připravit. Děkuji. Děkuji a příští je Boguslav Soněk. Chciałem poděkovat koleżance Rivazy i pogratulować tego sprawozdania. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji paní Rivazi za tuto zprávu. Domnívám se, že v Evropském parlamentu bychom skutečně měli pracovat na tom, aby naši občané znovu získali důvěru v evropské instituce evropské instituce by přeci jen měly eh, mít tu možnost udělat hodnocení rizik. To je pro mě to nejdůležitější a to bychom také mohli snad očekávat od evropských institucí, aby tady docházelo ke správnému vyhodnocení rizika. Domnívám se, že Evropská komise především by měla udělat takové hodnocení rizik. V této zprávě se vyskytují otázky a nám se jedná o to dát odpovědi evropským občanům. Musíme eh, také zohlednit roli médií v takovýchto případech a myslím si, že eh, by se mělo zabránit šíření paniky. Myslím si, že otázky ve zprávě jsou oprávněné. Tady se jedná o odbourávání strachu a obav občanů. Měli bychom prostě se snažit budovat důvěru a ne tu nedůvěru zametat pod koberec. Eh, hromadný nákup eh, očkovací látky nestačí. Francouzský senát si kladl také tyto otázky. I Evropa si kladla tyto otázky, vždyť my to víme. A proto se domnívám, že v této zprávě Samozřejmě eh, se mohou podávat pozměňovací návrhy, vždyť to je správné a oprávněné, ale měli bychom se snažit nahle, najít odpovědi na tyto otázky a nejdůležitější otázkou je, byla to manipulace nebo ne. Pan Horst si kladl tuto otázku. No, my v Polsku jsme věděli, že se s námi manipuluje, protože velké farmaceutické koncerny se bránily převzít odpovědnost za vedlejší účinky očkovacího séra. E, to a proto polská vláda nekupovala e, tuto očkovací látku. My jsme prostě měli pocit, že nám jsou vnucovány nákupy tohoto séra. Děkuji mnohokrát. Kryton Arsenis. Thank you very much, Mr. President. Uh... I would like also to congratulate... Děkuji, pane předsedo. Ty děláš angličtinu? To... Chtěl jsem velice poděkovat za tuto důležitou zprávu a e, myslím si, že jsme viděli, že to stálo mnoho peněz, zejména v období hospodářské krize. A musíme se ptát, jak můžeme takovýmto chybám e, se v budoucnosti vyhnout. Víme, že vyhlídky v Evropě nejsou právě nejlepší. Klimatické změny povedou k tomu, že bude i větší tlak na zemědělství a na lesní hospodářství, ale i prostě na výskyt onemocnění. A proto bychom měli se snažit zabránit tomu, aby tady vznikaly ty obavy, Eh, které zatěžují naše občany, ale vlastně i ekonomiku. Já bych se připojil k těm kolegyním a kolegům, kteří hovořili o tom, že potřebujeme mít i další kritéria, aby se zhodnotilo, co je vlastně pandemie, jak se vyhodnocuje pandemie. Potřebujeme prostě nějakou škálu těch hodnotících kritérií, aby jsme se vyhli chybám. Děkuji, to byly komentáře. A Nyní bych poprosil komisi, aby nám představila své stanovisko. Pan André Deris, ředitel, je zde mezi námi a poskytne nám svůj komentář. Prosím, máte slovo. Sure. Děkuji. Já chci říct, že komise chce výboru a paní Rivasi poděkovat za tento návrh zprávy. Jsme toho názoru, že po této epidemii se musíme selektivně poučit a musíme se připravit na budoucí epidemii, ke které jistě jednoho dne dojde a budeme ji muset čelit. Takže si musíme opravdu zvážit, jaké ponaučení můžeme vyvodit z té minulé epidemie. Paní Rivazy se pokusila použít některé zprávy, které byly vypracovány v souvislosti s touto epidemií a analyzovat vlastně, co se odehrálo v Evropské unii. Některé státy zadaly studie, které se týkaly přesně tohoto tématu a tyto studie poskytly celou řadu informací a údajů které je třeba nyní velice pečlivě ověřit a zanalizovat. Jeden, jeden z důležitých výsledků této zprávy je například to, že bylo poukázáno na skutečnost, že pandemie a to velké nakupování očkovacích látek je něco, co je třeba ještě ověřit a my to ověříme a potom v prosinci předložíme text radě. Doufáme, že se nám podaří na základě těchto zkušeností vyvinout nové iniciativy a nástroje pro celkový zdravotnický balíček, který chce komise předložit parlamentu do konce roku 2011. Tato legislativní iniciativa má přispět k tomu, abychom se mohli lépe připravovat. A nový právní základ, který máme nyní v důsledku Lisabonské smlouvy, rozhodně využijeme. Ještě několik poznámek ke zprávě paní Rivazy. Skutečnost, že účinnost vakcín nebyla dostatečným způsobem prokázána. K tomu bych chtěl podotknout následující věc. My jsme hodláme provést nezávislé ověřování účinnosti. A to v veřejných laboratořích a výzkumných institutech. Ono již došlo k tomuto ověření. Bylo zde změněno jméno IMOV, což je nezávislý výzkumný ústav v průmyslu. A musím říci, že toto hodnocení stačí proto, abychom mohli zhodnotit tyto oškovací látky. V brzké době budeme mít k dispozici ještě další výsledky vědeckých výzkumů, které se toho týkají. Bude to během příštích týdnů. Otázka, jak můžeme hodnotit léčiva a vakcíny, je jistě důležitá. My se máme jasné registrační postupy pro tyto látky. A ověření klinických údajů provádí nezávislé výbory. Doufáme, že se nám podaří jisté věci ještě vylepšit, zejména s ohledem na střed zájmů, o kterém se zpráva zmiňuje a o tom se jistě zmíní i zástupce agentury EMA. Doufám, že se nám podaří více investovat do vyvíjení nových očkovacích látek. Komise nepovažuje za nutné měnit hodnotící postupy léčivých přípravků a očkovacích látek. My používáme postupy, které byly vyvinuty na základě legislativních předpisů, které schválil i tento parlament. A já jsem toho názoru, že tyto postupy se osvědčily. Ukázalo to i celému, to celému světu, že Evropská unie pracuje dobře a uplatňuje dobré praktiky. A ještě poslední věc, týká se to Světové zdravotnické organizace. Evropská unie má nezávislý vyhodnocovací systém. Má agenturu ECDC a ta byla přesně založena právě pro tento cíl, aby Evropská unie mohla provádět vlastní nezávislá vyhodnocení a já jsem toho mění, že ECDC to také učinila v dubnu roku 2009, když epidemie propukla, tak ECDC provedla odpovídající výzkumy, schromáždila odpovídající údaje a tímto způsobem podpořila politická rozhodnutí v Evropské unii a v členských státech. E, toto byl první případ pandemie, kdy došlo k odpovídajícímu, jaksi k odpovídající zátěžové zkoušce postupu, které máme. A já se ptám, kdo může kontrolovat globální trendy v případě pandemie? Pravděpodobně nikdo. A pak se chci ještě věnovat otázce střetu zájmů. Co se týká úředníků komise. A týká se to zejména odstavce 8 a 9. My jsme přesvědčeni o tom, že Úředníci Evropské komise podléhají služebnímu řádu Evropské komise a na to je třeba poukázat. A dále jsem jistě ochoten vám poskytnout i písemné odpovědi, které vypracuji a dostanete je v průběhu příštích dnů. Děkuji, děkuji panu Rysovi. A nyní je na řadě pan profesor Angus Nikol z agentury ECDC. Pokud byste tedy mohl se vyjádřit, tak na čtyři minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se profesor Nikl a jsem odpovědný za kód koordinaci v případu chřipky v ECDC od roku 2005. Můžete si eh, přečíst prohlášení o mých zájmech na webové stránce ECDC a obávám se, že to bude poněkud nudná četba. Ilustruje to vlastně Eh, jednu věc a to, že velice vítáme tuto zprávu, která byla vypracována. Chtěli bychom podpořit parlament, to je konec konců naším úkolem a chtěli bychom také zajistit, abyste měli přesnou zprávu a i když momentálně zpráva obsahuje dobré prvky, je tu celá řada nepřesností. Můj kolega pan Rýs se o některých z nich zmiňoval Jedno z toho je také eh, nezávislost ECDC, když použijete posuzování rizik, eh, tak bylo předloženo velice záhy a všechno bylo nezávislé na VHO. E, byly, vycházelo to z vstupů expertů z členských států. Bylo to ojedinělé a zveřejněno na webové stránce VHO. Co se týče té vakcíny, jak řekl pan Rýs, spolu se všemi členskými státy a příslušnými institucemi jsme měli celou řadu studií o účinnosti této vakcíny. Tato eh, vakcína byla účinná, bylo to pozitivní a eh, tyto výsledky byly v Dubnu zveřejněny na naší webové stránce. Problém je ten, že poslanci nejsou informováni o obsahu naší webové stránky a eh, mohli bychom paní eh, Rivasi pomoci, protože eh, kdyby použila alespoň jeden z těch našich eh, dokumentů, jistě by ji to pomohlo. Mm, do budoucna bychom chtěli vyvodit značné poučení z této situace. Jistě evropské členské státy potřebují větší flexibilitu, ale když se na to podíváte, tak opravdu byly pružnější, než eh, jak byly stanoveny původní pra, eh, plány. Eh, původní plány byly mnohem horší. A také došlo k větší míře koordinace v Evropské unii. Setkal se několikrát výbor pro e, zabezpečení zdraví a e, definoval rizikové skupiny. Členské státy k tomu ještě doplnili své e, informace. A když se podíváme na jednotlivé členské státy a tam se hodnotila tato epidemie, potom musíme skonstatovat, že různé státy reagovaly různě. A podívejte se prosím na tyto různé reakce, protože tady nejsou ojedinělé zkušenosti eh, v jednotlivých státech. Tedy v celku, pane předsedo ECDC, chce pomoci při vypracování této zprávy zprávy, ale chtěli bychom také v budoucnu lépe poslance informovat o dění. A když se ohlédneme eh, zpátky, co řekla naše ředitelka a předchozí ředitel, přes, stále se domníváme, že jsme měli pravdu když si vzpomeneme na poslední pandemii, ta byla eh, v druhé zimě horší než během prvé zimy, ale eh, věda kráčí dopředu. Domníváme se, eh, že se to již nestane, ale mohlo by se to stát a mohlo by to být horší než na jaře 2009. Děkuji vám. Děkuji, pane profesore Nikole. Jistě vaše webové stránky jsou veřejně přístupné. Eh, my se tedy podíváme, co jste na nich zveřejnili. A nyní bych eh, dal slovo paní kolegyni Pavanové. Můžete položit otázku. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku a myslím, že je velice příznačné eh, chápat, co vlastně jde u těchto studií. Týkají se efektivity vakcíny, ale to nás úplně nezajímá. Já se ptám, zda z hlediska veřejného zdraví a z vědeckého hlediska je pro nás zajímavé, abychom věděli, že existuje studie, která rozlišuje mezi dopadem eh, očkovací látky látky a mezi eh, dopadem eh, imunity obyvatelstva, protože tento eh, virus neustále mutuje a jsou tu studie, které neposuzovaly přidanou hodnotu očkovací látky na přirozenou imunitu obyvatelstva. Dobře, profesor Nikol. Ano, velice děkuji za tuto otázku co bylo neočekávané u této pandemie, a všechny pandemie jsou různé, byla skutečnost, že některé osoby byly imunní. Jsou to osoby v mém věku, které jsou díky bohu imunní, ale co vyplynuli z, no, z těch nezávislých studií, byla značná přidaná hodnota eh, o 70 menší pravděpodobnost, že onemocníme novým virem, pokud se necháme oočkovat touto látkou. Bez eh, této eh, vakcinace eh, je větší nebezpečí. A k úmrtím docházelo zejména mezi zdravým a mladým obyvatelstvem a to se netýkalo té běžné sezónní chřipky. Jednalo se tedy o jiný typ viru. Dobře, tato otázka byla zodpovězena a paní Spravodajka má ještě tři minuty, aby mohla zareagovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, kteří vystoupili, protože si myslím, že jsme si vyslechli mnoho pozitivních poznámek, samozřejmě byly i kritické poznámky, takže já bych ráda reagovala na obsah těchto poznámek. Paní Grostet princip obezřetnosti a jeho uplatňování. Já rozhodně nespochybňuji, že pokud se objeví nový virus, tak eh, je celá řada nejasných věcí. Je zde snaha vytvořit si nějaký plán, odhadnout, jak se to asi může vyvíjet. Když hovořím o flexibilitě a lepšímu hodnocení rizika, tak tím mám na mysli, že během dalšího průběhu situace, podle toho, jak se situace vyvíjí, a to zcela nezávisle na tom, co říká VHO, nebo co se děje v USA, či v Jižní hemisféře, že tedy my jsme bývali, měli již v květnu se podívat tady na to, jak se situace vyvíjí a jak se vyvíjí to riziko. Vy jste, paní Delong, říkala, že se vědělo, že ten virus nezmutuje. To je jistě legitimní názor ale otázka, kterou si kladu, je to, proč nechceme víc pružnosti? Proč jsme potom, když jsme měli k dispozici další studie a zprávy, proč jsme tehdy naše nouzové plány novým poznatkům nepřizpůsobili. Proč v okamžiku, když jsme zjistili, že chřipka není vůbec tak nebezpečná a nagašlivá, že není třeba očkovat jisté skupiny obyvatelstva, proč jsme tedy v tomto případě naši strategii nepřiz, nepřizpůsobili? A pak ta otázka tohoto kom, toho komplotu, ke kterému prý došlo, takový komplot vůbec neexistoval. My máme závěry Rady Evropy, kde se říká, že prostě VHO nepostupovala transparentně. Pak došlo ke změně definicí a já se nyní obracím, obracím na komisi a chci, aby komise požádala VHO o to, aby přepracovala svá kritéria pro definici pandemie. Není přeci možné definovat pandemii pouze podle počtu úmrtí. Je třeba zohlednit také geografické rozšíření nákazy. A pak ještě k otázce transparentnosti. Měli jsme čtyři stanoviska Evropského obmocmana, ve kterých on požaduje, aby se zpřístupnily dokumenty, které se týkají určitých léčiv. Takže to jasně ukazuje, že transparentnost ještě není dostatečná. A co se týče těch vakcín, tak bych chtěla poukázat na to, že zastupit Zástupkyně ECDC, kterou jsme zde měli, jasně řekla, že ještě nikdy nedošlo k tomu, že by byla očkovací látka schválena s tak omezeným množstvím vědecké dokumentace. A ještě chci říct si toto. Ty analýzy ECDC, to hodnocení, to je něco, co nebylo jaksi dále zapracováváno. My zde v parlamentu jsme vůbec neměli echo z vaší strany. květnu černu 2010 by bývala přeci ECDC mohla jasně říci, že v Evropě již pandemii nemáme. Proč to ECDC neřekla? Pokud by to ECDC řekla, tak by komise na základě tohoto výroku mohla říci, že zastaví celý ten proces ochrany proti pandemii, protože prostě nebyly případy pandemie. VHO se rozhodla teprve až v červenci 2010 říci, že pandemie je ukončena. Takže my bychom chtěli, aby tyto věci se zlepšily. Děkuji. Myslím si, že to je opravdu velmi důležitá zpráva, protože je třeba se poučit z toho, co se stalo. Je třeba si jasně říct, co fungovalo, co nefungovalo, protože chceme být v budoucnu lépe připraveni, pokud dojde k podobné situaci. Komise tedy radě předloží v prosinci zprávu a Eh, zvažuje rovněž legislativní iniciativy. Já si myslím, že parlament musí provést svůj díl práce ze své strany, abychom doopravdy objasnili, k čemu přesně v minulosti došlo. Děkuji paní zpravodajce a lhuta pro pozměňovací návrhy je 1. prosince 2010 ve 12 hodin. Hlasovat budeme v lednu na výboru Envy a v plénu se bude, doufejme, hlasovat v březnu. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je otázka paní Satu Hasy, která se týká katastrofie toxického kalu v Maďarsku. Je to otázka na komisi a nyní bych předal slovo paní předkladatelce. Velice vám děkuji. Domnívám se, že otázku nemusím opakovat, byla předložena písemně. Já si s velkou zvědavostí ráda vyslechnu odpověď komise. Ano? Zeptáme se tedy komise. Můžete prosím odpovědět, kdo bude vystupovat, kdo za komisi zaujme stanovisko? Paní Mariana Venning. Dobré ráno a děkuji. Jmenuji se Mariana Venning a vedu oddělení generálního ředitelství pro životní prostředí oblast průmyslových emisí. Nejprve bych chtěla vyjádřit politování, že došlo k této nehodě a vyjádřit soustrast s obětmi. Poté, co jsme si prošli fází, když jsme eh, kdy vstoupily v platnost v Evropské unii první mechanismy civilní obrany a to je velice důležitá oblast. Pak je dnes naším úkolem, abychom se podívali, eh, k čemu tam došlo, proč k tomu došlo a v této souvislosti bych ráda odpověděla na otázky paní Haty. Eh, domníváme se, zda došlo k porušení legislativy Evropské unie. V současnosti jsme v takové fázi, kdy se snažíme získat od maďarských orgánů veškeré potřebné informace abychom mohli posoudit, zda došlo k porušení legislativy Evropské unie, ale e, nejsme ještě v takovéto fázi. E, krátce se zmíním o jednotlivých směrnicích. Je to směrnice IPPC, e, dále je to směrnice o řízení odpadů z těžebního průmyslu, Evropský seznam odpadů a také směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. Abychom získali všechny potřebné informace, uspořádali jsme setkání s maďarskými orgány a e, také jsme jim 22. října zaslali e, oficiální notu a e, očekáváme odpověď. A týká se to uplatňování všech uváděných směrnic. Ráda bych přišla k druhé otázce. Zde se domníváme, že to bylo selhání inspekce. Pak mohu v podstatě říci to tež. V současnosti stále ještě čekáme eh, na to, až nám eh, maďarské orgány odpoví na naše otázky, eh, zda tam byly respektovány předpisy příslušných směrnic a doufáme, že tyto odpovědi e, e, záhy dostaneme. Jak už jsem řekla, e, dopis jsme jim odeslali 22. října. Další otázka se týkala, zda je komise připravena vytvořit pracovní skupinu Task Force, která bude vyšetřovat tuto katastrofu v Maďarsku. Domníváme se, že je to otázka správného uplatňování stávající legislativy Vytvořili jsme eh, podrobnou, důležitou legislativu. Eh, některá se zcela eh, ještě neuplatňuje do roku 2012. Ta se týká právě odpadů z těžebního průmyslu, dále IPPC, to se projednávalo na radě a domníváme se, že máme možnost stanovit ještě přísnější požadavky tedy jsou to požadavky definované v různých směrnicích a ty je třeba právně vymáhat. na základě analýzy, kterou obdržíme od maďarských orgánů, zjistíme, zda e, se tu objevily nějaké mezery a e, zda je budeme moci e, odstranit ve spolupráci s maďarskou vládou a maďarskými orgány. Co se týče eh, seznamu obdobných eh, pracovišť v Evropě. Existuje šest evropských zemí, kde se těží bauxin. Je to 2,2 milionu tun bauxitu. Eh, taková situace byla před určitou dobou. Opatříme si aktuálnější informace technické dokumenty, které se stahují k směrnice IPPC a máme díky tomu velice dobrý přehled, jaký je řízení eh, odpadů a eh, jaké jsou technologické procesy ve všech těchto průmyslových odvětvích. Je deset eh, eh, továren na eh, výrobu hliníku, které zpracovává, nepromiňte, devět zařízení, ne deset, jsou ve Francii, v Německu, ve Španělsku, v Řecku, Itálii, Irsku a Rumunsku, kde zpracovávají dovážený nebo vlastní bauxit a potom tento jeden závod v Maďarsku. Co se týče návrhu právního rámce Evropské evropských inspekcí, eh, jak se dodržuje legislativa pro životní prostředí. Eh, tyto inspekce mají být nezávislé. Eh, doporučení minimálních požadavků pro ekologické inspekce se přeskoumává Eh, jeden návrh je revize těchto doporučení, za druhé to bude transformace minimálních kritérií do určité podoby horizontální směrnice, anebo můžeme také eh, vytvořit eh, povinnou inspekci nebo kombinaci předchozích opatření ve spojení s tím třetím opatřením povinné Eh, inspekce a příslušnou legislativu. Eh, včera byla schválena směrnice o průmyslových emisích a eh, posilujeme kritéria, která se týkají inspekcí a také eh, odpady z těžebního průmyslu zahrnují celou řadu závazků, které musí členské státy implementovat vzhledem k inspekcím a komise eh, právě připravuje závazné pokyny. Co dělá komise, abychom zpřísnili eh, směrnici o ekologické odpovědnosti právě zvažujeme eh, varianty, to je to článek 14, eh, harmonizovaná povinná finanční bezpečnost a v této souvislosti se eh, díváme na to, zda postačují stávající finanční stropy pro využití finančních nástrojů, které mají být v případě katastrof eh, využity. To je předmětem přeskumu. Nemohu vám ještě dát definitivní odpověď, ale jistě jsme se zabývali tímto tématem a eh, je podrobeno přísnému zkoumání, co se týče seznamu nebezpečných odpadních látek. Eh, v prvé řadě je příslušné orgány musí rozhodovat o tom, zda e, určitá látka nebo určitý produkt v tomto případě e, spadá e, mezi nebezpečné nebo nenebezpečné látky látky, odpadní látky podle evropského seznamu eh, jsou dvě možné eh, metody klasifikace. Eh, buď to provádějí členské státy a to závisí na skutečném složení toho odpadu. Pokud tento červený kal eh, vznikl při výrobě hliníku a neobsahuje žádné těžké kovy nebo žádné nebezpečné látky. Potom ho můžeme klasifikovat jako eh, látku nenebezpečnou, ale jakmile bude obsahovat nebezpečné látky eh, v důsledku fyzického nebo chemického zpracování, potom musí být kal klasifikován jako nebezpečná látka. A e, díky IPPC jsme si, je nám jasné, že tento kal není nebezpečný, ale podle našeho názoru může dojít k kontaminaci těžkými kovy a proto jsme požádali maďarské orgány, aby nám vyjasnili, proč tento kal eh, klasifikovali eh, jako látku ne nebezpečnou a uvidíme, jaká bude odpověď maďarských orgánů. A potom učiníme rozhodnutí, zda toto zařazení bylo správné či ne. Věřím, že jsem zareagovala na všechny položené otázky, ale e, samozřejmě ráda ještě e, zodpovím doplňující otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát zástupkyně komise za zodpovězení položených otázek. Teď máme tedy problém, protože máme za pět minut jedenáct a nemůžeme eh, rozhodně eh, nechat slovo všem deseti poslancům, kteří se přihlásili, takže bych navrhl, aby se dostali ke slovu dva kolegové z Maďarska, Janoš Ada a Čaba Tavači a Satohasi, aby mm, mohl ještě něco poznamenat a potom přijde paní velvyslankyně. Nabízím vás, že toto teda téma dáme ještě jednou na pořad jednání, protože tady máme skutečně veliký zájem a těch, kteří se k tomu chtějí vyjádřit. To je jediná možnost, jak můžeme postupovat. Čili dovolte, abych vyzval Jánoše, který se přihlásil jako první, aby se chopil slova. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já eh, podporuji poznámkou pana předsedu, aby, pana předsedy, pardon, a je, aby jeho nabídku, abychom se tímto bodem zaujímali, e, zabývali ještě na dalším zasedání našeho výboru. Kolegové, kolegyně mají velký zájem, je to problém, který má dopad i na další země a poslanci z jiných zemí mají také veliký zájem, který ostatně již projevili. Eh, jedná se tady o důležité otázky. Maďarská vláda učiní vše proto, aby vyjasnila otázku odpovědnosti. Musíme vědět, že mm, tato hliníková budova mm, eh, dostala povolení v roce 2000, pardon, eh, tato hliníkárna dostala povolení k provozu 2005, to bylo pod bývalou vládou. Současná vláda mm, prostě eh, nechce nic skrývat. Mám k tomu dvě poznámky. Za prvé, abychom mohli vyjasnit otázku odpovědnosti a tím, aby nemohlo docházet k dalším škodám, maďarská vláda jmenovala zvláštního eh, zmocněnce, který je zodpovědný za mm, toto téma. V zájmu vyjasnění otázky odpovědnosti se majetek hliníkárny mm, zabavil, aby se později eventuálně eh, mohly uhradit škody, a byly také, byla uvedena i na opatření pro vyjasnění této otázky. Vyslechli jsme si důležité informace a paní Georgieva o tom také podala zprávu na plenárním zasedání ve Štrasborku. Eh, maďarská vláda učinila vše, co bylo možné eh, v okamžiku, kdy došlo ke katastrofě a v dokumentu jsme si přečetli, že 700 tisíc metrů krychlových nebezpečných látek eh, se dostalo do životního prostředí a stále ještě eh, je 130 osob v nemocnici a 10 jich zemřelo. Myslím si, že klasifikace nebezpečných látek eh, musí být upravena ještě více Možná, že by mělo dojít k rekvalifikaci eh, hodnocení. Já jsem pro, abychom měli přísnější regulaci a důležitá myšlenka se tady ještě neobjevila a sice, že Evropská unie co se týče finanční podpory, nemá příliš mnoho možností. A myslím si, že eh, tato úprava by se měla změnit Potřebujeme mít nějaký efektivní finanční prostředek, abychom mohli podpořit pomoc v případě katastrof. Děkuji. Čaba. Milí kolegové, děkuji mnohokrát eh, za vaši projevenou solidaritu. Děkuji vám také za vaši pozornost. Eh, kterou jste mm, projevili za vaši solidaritu s oběťmi v době katastrofy, je třeba vyvodit celou řadu konsekvencí a také se poučit z této ekologické katastrofy. Co se týče implementace směrnice o nehodách, tato musí být lépe prosazována. Kromě toho tady máme evropský problém. Existuje 225 milionů tun červeného bahna v Evropě i v balkánských zemích. Při vyjednávání o vstupu by bylo důležité tyto záchytné nádrže v Srbsku, Chorvatsku a dalších státech proskoumat. Kromě toho je důležité, aby se eh, tato záležitost proskoumala na celoevropské úrovni, abychom mohli předcházet katastrofám do budoucna. Souhlasím s paní Hasi. Tady jde o nutnost eh, podívat se na celou záležitost celoevropského hlediska. Potřebujeme pracovní skupinu a je třeba skutečně definovat odpovědnosti kromě maďarských expertů potřebujeme i evropské odborníky, kteří by měli být zapojeni. Je naprosto jednoznačné, že došlo k nedbalosti. Tato záchytná nádrž měla být označena jako nebezpečná. Kromě toho existují ještě další problémy do budoucna Jedná se například o mm, možnost znovu použití tohoto červeného kalu. Ta otázka ještě není vyjasněna. Já jsem se na to ptala, paní Georgeva řekla, že toto opětné použití eh, nová úprava tohoto červeného kalu, který obsahuje nebezpečné látky jako železo a titán, podporujeme. Tato technologie je ale nesmírně drahá, avšak jedná se o 225 milionů tun tohoto bahna. A toto červené bahno se zatím neupravuje znovu, nerecykluje se a nepoužívá se znovu v Evropě. A konec konců se také jedná o pomoc. O, to se týká Fondu Solidarity a Fondu pro humánní pomoc. Tyto fondy nejsou schopny zmírnit důsledky těchto katastrof. Eh, my jsme se obrátili na naše přátelé ze Slovenska a dalších sousedních států, kteří nám pomohli, ale eh, jak si z úrovně Evropské unie jsme dostali pouze eh, projevy solidarity a slova. Myslím si, že Evropská komise by měla lépe sledovat provozovatele takových promyslových zařízení a dolů a měla by je donutit, aby uzavírali pojištění, protože eh, ta hliníkárna, její provoz byl teď uzavřen, ale ještě není jasné, zda bude moci naplno financovat tyto práce, aby se to všechno vyčistilo, vyklidilo. Milé kolegyně, milí kolegové, máme tady ještě osm přihlášek do diskuse. Nemůžeme to teď všechno pojednat, musíme tento bod pojednat ještě hlouběji a proto ho dáme na program zasedání jedné z našich dalších schůzí. A teď prostě přejdeme k dalšímu bodu. A sice vítám tady velvyslankyni Mexika, paní Sandra Fuentes. Vítejte srdečně. Přivedla jste si experty pro ochranu klimatu. Eh, jsme velice šťastní, že jste přijala, protože za několik týdnů se koná veliká konference v Cancúnu o klimatu. Mexiko se velice dobře připravilo a v hlavním městě dojde ke světovému samitu starostů i ke světovému setkání poslanců. Zcela jistě tam bude zastoupena i občanská společnost a potom dva týdny se budou scházet vlády tohoto světa a viděli jsme, co se stalo v Kodani. Tam to jaksi vyústilo v, ve spor a v hádku a Celý svět teď samozřejmě hledí na mexické předsednictví této konference a na tuto další COP16 v Cancúnu, kde doufáme, že nedojde eh, k nějakému zastavení nebo dokonce k recidivě, ale že dojde k úspěchu a k pokroku. A náš výbor tohoto parlamentu se velice intenzivně zaobíral a zaobírá ochranou životního prostředí. Připravujeme také usnesení, eh, které bude schvalovat plénum ve Štrasburku za dva týdny a proto je pro nás nesmírně zajímavé moci si vyslechnout od vás některé hlavní aspekty mexického předsednictví pro tuto konferenci. My víme, že vy sama nemůžete být expertkou, na to jsou další, které, kteří jsou odpovědní za jednotlivé regiony, ale možná, že byste nám mohla informovat o stavu věcí. Vítejte srdečně v našem výboru, jsme šťastní, že tady jste a prosím, chopte se slova. Uh, uh, Rádi se dozvíme, co se připravuje v Cancunu a co můžeme očekávat od tohoto setkání. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený příteli, Joe Linen se mnou je expert v tomto tématu. Já nejsem expertkou ale Alberto Glember, který je eh, z, no, z našeho velvyslanectví, mnozí z vás ho znají, protože on se zaobírá tématem klimatických změn Eh, takže já jsem s velikou chutí eh, přijela k vám, ale skutečně ty precizní otázky týkající se odbornosti a techniky, ty předáme jemu a on je zcela jistě vyřeší. Děkuji vám velice za příležitost, kterou jste mi poskytli, abych k vám promluvila eh, s cílem, abych se s vámi podělila o několik úvah o situaci vyjednávání a výsledku, které můžeme očekávat ze setkání COP16 v Cancúnu, aby proces umluvy OSN o klimatických změnách skutečně mohl naplnit i vysoká očekávání. Dovolte mi, abych začala tím, že vyjádřím určitý neklid a obavy, které asi sdílí řada z vás pokrok ve vyjednávání rozhodně neodpovídá úrovni poznatků, eh, které se snaží eh, čelit výzvám současným ubroucím v oblasti změny klimatu. Je tady jasné, že tato otázka je nesmírně urgentní a máme tady řadu studií, které nás eh, informují o nákladech, které bude stát, nebudeme-li konat a veřejné mínění i část občanské společnosti je velice mobilizována a vyžadují rozhodnutí na úrovni výzev, které před námi jsou. Ale samozřejmě si nemůžeme dopadnout, propadnout, dovolit propadnout desiluzi. Je třeba vzít úvahu celou komplexnost a obtížnost tématu. Vyjednávání o klimatických změnách je eh, jedna z největších komplikovaných otázek, kterým čelí OSN v době celé své existence. Samozřejmě to souvisí také s ekonomickým a politickým kontextem současné doby. Vyjednávání eh, eh, samozřejmě jsou plna také reálných znepokojení a v tomto rámci tady máme výzvy ekonomického rázu, ale také otázky související s bezpečností. Přechod do ekonomie, která je méně intenzivně na uhlí, už není pouze očekávání. Dnes se stalo realitou a stalo se situací, kdy vznikly i nové trhy, kde se definují také novým způsobem možnosti rozvoje každé země, včetně, včetně bezpečnosti každé země. Je třeba, abychom eh, s těmito otázkami žili a uvědomovali si je ve celé hloubce. A pakliže nedojde k dohodě v Cancúnu, eh, budeme tady mít veliké riziko, že nebudeme schopni čelit tomuto procesu a že bohužel k tomu dochází teď, dojde k setkání, dojde prostě k neúspěchu, tak jak jsme to zažili v minulosti. Eh, usnesení se připravuje v multilaterálním rámci a Mexiko je přesvědčeno o správnosti. My jsme se snažili vnést veškeré naše znalosti, zkušenosti i diplomatický um pro to, abychom vylepšili proces vyjednávání a abychom naplnili úroveň očekávání této rámcové úmluvy týkající se klimatických změn. E, je to text, e, který možná e, v Cancunu bude ještě vyžadovat skutečně veliké úsilí a ochoty ke kompromisy. Nemůžeme si dovolit ztrácet čas abychom prostě tady měli různé vyumělkované taktiky a zpomalovali ten proces. Ani nemůžeme unikat do ideologických konfrontací či do konfrontací sever a jih, protože to už jsme zažili a to má své meze. V Cancunu je třeba, aby každá část skutečně vyjádřila to, co je pro ní zásadní a aby byla ochotna docílit také společných snah, které budou schopny uspokojit všechny. Mexiko učinilo vše, co bylo v jeho silách, aby obnovilo tu důvěru, která ztroskotala po jednání v Kodani. Završili jsme široký proces konzultací se všemi zeměmi, které se účastní. Pracovali jsme velice úzce se sekretariáty, s předsednictvím pracovních skupin, skutečně se zdvojeným úsilím, abychom dospěli ke spravedlivým a vyváženým rozhodnutím. Během tohoto roku Mexiko také zahájilo eh, veřejno soukromé dialogy k tématu financování. Například jsme se sešli v Ženevě eh, v Bonu 16. říjnu a 11. listopadu se bude konat poslední taková schůzka o technologiích nového věku. V Cancunu zúčastníme, eh, pardon, bude také akt Resolution Cup 16, kde budou prostě výstavy a dialogy, kde se budou představovat eh, komerční záležitosti, investiční záležitosti, jak se dá bojovat proti klimatickým změnám. Na této iniciativě úzce spolupracujeme my eh, s organizacemi, hlavně eh, s jednou významnou radou. Samozřejmě spolupracujeme také s občanskými společnostmi a otevřeli jsme prostor pro účast indiánského obyvatelstva. V tomto momentu více než 8 tisíc členů zástupců občanské společnosti už se zaregistrovali v souladu s požadavky, které definovalo OSN pro možnost účastnit se tohoto setkání COP16. Pro organizace, které nemohou anebo si nepřejí se zaregistrovat v souladu s podmínkami stanovenými touto organizací, nabízí mexická vláda prostor, kde budou moci sledovat vyjednávání. To se jmenuje Via klimatika neboli klimatická cesta. Vzhledem k okolnostem a tomu málo času, který nám ještě zbývá, musíme zůstat realisty. První výzvou konference eh, všech, kteří se účastní v Cancunu, je schválit balíček rozhodnutí, které umožní zachovat s větší platností proces úmluvy, aby se dospělo k dohodě, která bude právně závazná příští rok. Eh, Ráda bych tady také vyjádřila své uznání vůči rozhodnutí Evropské unie, eh, aby se jednalo také o určitém prostoru pro splnění eh, rámcové umluvy, aby se do určité míry ulevilo také zemím, které jsou teprve rozvojovým zemím. Promiňte protože je tady třeba umožnit jim získat eh, technologie tak, aby se mohli přizpůsobit novým požadavkům a tak, aby mohli navýšit své kapacity proto, aby mohli i oni čelit klimatickým změnám. A zároveň je třeba sledovat také nezbytnosti jejich a požadavky jejich obyvatelstva. Je třeba vytvořit solidní finanční architekturu, která nám umožní soustředit prostředky které budou moci být vynakládány efektivním způsobem pro, eh, pro to, abychom měli skutečně perspektivu v dlouhodobém aspektu. Je třeba vytvořit také institucionální rámec, který nám umožní zachování lesů a znovu zalesňování se vším užitkem, který to přináší v oblasti sociální i v oblasti ekologické. Je třeba posílit mezinárodní spolupráci, která přispěje k generování a posílení kapacit všech států, včetně transferu technologie pro ty nejzranitelnější a nakonec je třeba také prohloubit naše akce v souladu s našimi odpovědnostmi a kompetencemi, které máme sice společné, ale také specifické jeden každý z nás. Témata, která budou zřejmě nejobtížnější pro vyjednávání, to jsou témata, která se týkají úsilí vyjednávání se státy rozvojovými a také otázky týkající se transparentnosti. A tady je třeba všechno toto ještě eh, prozkoumat a vyhodnotit. Eh, rozvojové země v těchto procesech eh, musí mít právní závaznost, ale musí být přizpůsobeny rozvojovým zemím. Je třeba, abychom skutečně dospěli k tomu, abychom o všech, se všemi státy jednali o možnostech zmírnění dopadů klimatických změn, ale s přihlédnutím k rozdílné situaci v jednotlivých zemích. Kromě toho je třeba uvědomit si, že v Cancunu se jedná o zmírnění klimatických změn a o přizpůsobování veškerých našich aktivit do takových akcí, které se mohou potom transformovat do jednotlivých, do jednotlivých veřejných politik v jednotlivých státech. Je třeba počítat s financováním, s možností rychlého uvolňování finančních prostředků, ale je třeba také schválit taková rozhodnutí, která nám umožní vytváření zeleného a včetně zeleného fondu, který už byl navržen v Kodani Eh, v oblasti eh, financování eh, tady je třeba postupovat skutečně vyváženým a spravedlivým způsobem a rozvinuté státy musí také nést svou odpovědnost. Evropa v současné době reviduje svá opatření týkající se redukce skleníkových plynů o 20 až 30 do roku 2020. Bohužel rozhodnutí z 28. října ještě nepadlo, protože to může zaznít až po Cancúnu. Takže bych ráda eh, poděkovala i vám jako, vaš, jako výboru a požádat vás, abyste učinili všechno pro to, aby ty snahy byly napříjmeny na snížení o 30 Mexiko sníží také snahy snížit o 2 stupně eh, ohřívání, oteplování naší planety do roku 2050. Kromě toho je třeba revidovat eh, dohodu s co nejlepšími a nejnovějšími vědeckými poznatky. Ovšem, dobrovolné nabídky snižování se bohužel vůbec ještě nepřibližují tohoto cíli. A proto, a to je výzva nejenom pro Evropskou unii, ale také pro další země, které nejsou součástí přílohy 1 a pro rychle se rozvíjející ekonomiky je třeba, aby i oni si dali ambicióznější cíle v oblasti snižování skleníkových plynů, protože toto je zcela jistě možné. A Mexiko v souladu se strategií Evropské unie ví, že může počítat s evropským vedením v této otázce a že může počítat eh, s Evropskou unii jako s velikým partnerem a také, že dotčené státy mohou obdržet pomoc od Evropské unie. V současné době probíhají eh, konzultace se závažnými zástupci a v minulém týdnu v Mexiku a dokonce i dnes ráno jsem měla možnost vyměnit si z odborníky názory na tento proces. Je důležité, aby Evropská unie hovořila jedním jediným hlasem. To by mělo větší váhu proto je třeba mít větší politický vliv na země, které ještě spíše opřednostňují jenom eh, jako obchod a je třeba napřímit naše úsilí na kooperaci. My počítáme s odpovědnými odpovídajícími strukturami i v globálním ohledu v tomto roce. Eh, tady vlastně my završujeme deset let velice plodné výměny názorů a spolupráce. Jedná se o ekologická témata, která propůjčila těmto tématům také politickou váhu, tak, jak to bude i na kopu 16 v Cancunu, ale také investičním projektům Evropské unie do čistých, ekologicky čistých energetických projektů v Mexiku. Doufáme, že trh s uhlím a eh, bude efektivnější a že s pomocí Evropské unie se stane skutečně nejpokrokovějším s odpovídajícími technologiemi v celém světě. Vyjednávání jsme s komisí nyní o metodologii a také o sektorálních perspektivách. My v Mexiku jsme přesvědčením o tom, že celá řada ekologických řešení musí projít tržními mechanismy. A proto naše politiky eh, se orientují na účast soukromého sektoru při hledání řešení. Jako země, která není součástí první přílohy eh, protokolu, eh, snažíme se, budeme se snažit také mít ctižádosti vější cíle v oblasti snižování CO2. Pan prezident Felipe Calderón minulý rok prohlásil jednostranný závazek snižování skleníkových plynů do roku 2012 ekvivalentních na 50, 50 milionům tun CO2 ročně. Máme velmi ctižádostivý národní program s ohledem na klimatické změny a počítáme i s institucionálními kapacitami, máme odpovídající uh, počítačové eh, základny a báze pro to, abychom mohli čelit klimatickým změnám a abychom se mohli stát součástí nové zelené ekonomiky. Mexiko počítá s podporou Evropské unie proto, abychom skutečně v Cancunu mohli učinit pevné kroky, abychom dokázali, že je možné pokročit v této agendě a abychom mohli skutečně zahájit novou éru globálních akcí proti klimatickým změnám to poslouží Mexiku, Evropě a celému světu. Děkuji vám. Děkuji paní velvyslankyni za tuto prezentaci snah, které vyvíjí Mexiko jakožto hostitel konference OSN. Já sám jsem byl před několika týdny v Mexiku a mohl jsem se přesvědčit o tom, že opravdu země naprosto naplno pracuje na tomto tématu. Všechny části společnosti se o to velice zajímají a země na sebe vzala dobrovolný závazek. 8 tisíc zástupců občanské společnosti se přihlásilo, možná to bude ještě více lidí, takže to atmosféra tam rozhodně nebude tak chladná jako v Kodaně. Já doufám, že přístup do sálu je dobře zorganizován, že nebudeme muset celé hodiny čekat, jak tomu bylo před rokem v Kodani. Vy jste rovněž zmínila, že chcete zlepšit vyjednávací proces. To je opravdu velká výzva, protože máme více než 100 zemí a dosáhnout při tolika zemích koncenzu, to je opravdu nesnadné, ale japonskému předsednictví se to podařilo jednak k Kyoto a jednak přednedávném v Nagoji, kde se jednalo o biodiverzitě. Takže ono je to obtížné, ale je to možné. A my doufáme, že eh, v Mexiku bude možné přijmout rozhodnutí. Mám zde celou řadu řečníků, které se hlásí o slovo, takže bych tak řekl, každý má tak tři minuty, abychom vyšli s časem, který máme dispozici. Jako první má slovo Karl Hein Florenc. Děkuji, budu si dávat pozor. Chtěl bych vás zde, zde srdečně přivítat, paní velvyslankyně. To, co jste přednesla, se mi z velké většiny líbilo. Chtěl bych vás pozbudit v tom smyslu, aby se opravdu zlepšila vyjednávací strategie, a, ale abyste přesto zůstali jaksi zásadoví a pevní diplomatickým způsobem, protože šépové států a vlád jsou velice rozhodní a není jednoduché s nimi vyjednávat. Oni jsou schopni vlastně schodit celou strategii, která je vypracována pro konferenci. To se stalo v Kodani, že tam se sešli velice důležití zástupci uh, západního světa a najednou se úplně odchýlili od té strategie, která byla připravená. To nebylo dobré. Pak se bylo řečeno, že musíme hovořit jedním hlasem. Já mám otázku. Tento výbor se usnesl na tom, že opustíme cíl dvou stupňů a budeme nyní prosazovat cíl 1,5 stupně stílí Mexiko tento náš evropský přístup, alespoň tedy přístup našeho výboru. A ještě další věc. Jedná se o ty takzvané MRV, je to, to zpravodaj, eh, ty zprávy o měření, o, o verifikacích. O tom se hovořilo i v Kodani, byl to takový koncept, taková koncepce kde nebylo jasné, jak se to tady bude měřit a ověřovat. A já se chci zeptat, zda v této oblasti došlo k nějakému novému vývoji, protože z určitých kruhů v OSN jsem slyšel pozitivní názory, které se tohoto týkaly. Děkuji. Cíl 1,5 stupně není vynálezem našeho výboru, ale tento cíl je v kodaňském dokumentu jakožto cíl, který je třeba eh, ověřit a analyzovat. Bylo to v rámci petice um, ostrovních států, které se obávaly, že když bude cíl dva stupně, tak již, i když bude držen, dodržen, oni již existovat nebudou. Děkuji a nyní má slovo další řečnice. Děkuji, pane předsedo, i já bych chtěla velice srdečně přivítat paní velvyslankyni a poděkovat jí za její eh, prezentaci a také její angažovanost. aby setkání v Cancúnu, i když tedy třeba eh, nebude eh, zrovna úspěšné, aby nedošlo k takovému selhání jako v Kodani. Je pravda, že po nezdaru v Kodani je nyní očekávání poměrně nízké, ale současně vědci a studie upozorňují na nutnost stanovit si vyšší ambice a projevit silnější politickou vůli Musíme se poučit z nezdaru v Kodani a pokud se Mexiko zhostí dobře svého domácího úkolu, a odpovědně a zapojí do toho také občanskou společnost, pak se domnívám, že je to dobrý postup a že to skončí dobře. Přesto je e, třeba, aby strany e, COP sdílely svou odpovědnost aby podporovali lepší koordinaci a aby se opravdu dobře připravili. Jen tak se nám podaří dosáhnout těch cílů. Před určitou dobou jsme slyšeli o výsledku konference v Nagoji a to je velice dobrý příklad, který by měl mít následování v Cancúnu. Bylo by opravdu velice dobré, kdyby se nám podařilo dosáhnout obdobných výsledků jako při konferenci v Nagoji. Eh, mám eh, některé z eh, otázek. Chtěla bych se zeptat na ten cíl zmírňování. V poslední době se celá řada poslanců zúčastnila setkání v rámci Eurolat, tedy společného setkání zástupců Evropské unie a Latinské Ameriky abychom zajistili, že budou priority věnovány cíli zmírňování. Domníváte se, že je to e, dostatečně ambiciozní e, dohoda o investicích, které jsou e, nutné a pomoci rozvojovým zemím? Děkuji. Děkuji. Satu Hasi má slovo. Za zelené. Děkuji paní Valvyslankyně za veškeré informace a také za úlohu, kterou bude hrát Mexiko, když bude předsedat této konferenci. Eh, domnívám se, že eh, japonský příklad v Nagoji vám pomůže dospět k dohodě v Cancúnu. Musíme eh, mít jistotu, že není možné v Cancúnu dosáhnout konečné dohody, ale přesto zásadních kroků. Takže doufám, že učiníme tyto kroky. Přesto mám několik otázek. Jaká je vaše vize ohledně pozice Evropy? jakou roli hraje eh, v, bude, a bude hrát v, v Cancúnu a ohledně zlepšování. Vede se debata o rozšíření platnosti Kyotského protokolu. To je samozřejmě eh, záležitost, která je stále důležitější pro vnější svět. Eh, jde o otázky, že Evropa stále hovoří o eh, environmentální integritě eh, kyotského protokolu, že je obtížné ho prodloužit. Chtěl bych vědět, eh, Evropa je součástí tohoto problému. Oteplování atmosféry je problémem i v Evropě, takže tu volíme dvojí standardy takže je problém zlepšit environmentální integritu jako takovou. Domníváte se, že by EU měla e, hrát důležitější e, roli ve zlepšování environmentální e, integrity Kyotského protokolu? Děkuji. O nevím, kdo. Děkuji, děkuji vám všem, děkuji paní velvyslankyni ráda bych také poděkovala za práci, které jste se zhostila a za to, že jste vložila eh, důležité diplomatické zkušenosti, aby se eh, v Mexiku spojily eh, různé přístupy, abychom dosáhli podstatných rozhodnutí, což bude nesmírně důležité. Byla bych ráda, kdybyste se mohla vrátit a říci nám několik podrobností, zejména Eh, co se domníváte, že je možné dosáhnout, jaká eh, důležitá eh, rozhodnutí o financování a transparentnosti financování. A také mám jednu otázku, která se týká rozvoje technologií a transferu. A poslední otázka. Opravdu vítám slova, která jste Eh, vyjádřila, že se již eh, zaregistrovalo 8 tisíc zástupců nevládních organizací. Jak víte, lidé se v Kodani zaregistrovali, ale neměli přístup eh, účastnit se vyjednávání a setkat se s rozhodujícími činiteli. Tady mohlo dojít k obohacení těch myšlenek, které mají nevládní organizace. Můžete nám říci, zda tito zástupci budou mít fyzický i přístup, aby mohlo dojít tedy k obohacení výměny názorů v Cancunu. Děkuji, Richard Sieber. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní velvyslankyni za její eh, příspěvek. Mexiko jako hostitel má velké možnosti eh, pokročit dále eh, při uspořádání této konference. I v Japonsku jsme viděli, že hostitelská role je důležitá. Mě by zajímalo, jaké iniciativy Mexiko nyní konkrétně plánuje, aby se podařilo dosáhnout toho pokroku, o němž jste hovořila, zejména jaká je role Mexika v rychle se rozvíjejících zemích. Tady by Mexiko mohlo převzít vedoucí roli, aby stalo se svými partnery, jako je Brazílie na stejném kontinentu, nebo s Jižní Afrikou a Indií eh, přiměli eh, eh, aby se rozvinutý svět zase vrátil do té původní pozice. Řekli jsme, bude to složité, zdá se, že Čína není ochotna činit kompromisy, jak by bylo možné zvýšit tlak na tuto skupinu států. Mám druhou otázku, která se týká finančních aspektů. Říkáte, že je důležité počáteční financování. Evropská unie eh, eh, je ochotna zajistit počáteční financování, ale nás by zajímalo, jaké konkrétní projekty plánuje Mexiko, jaké prostředky vynaložit, jaké konkrétní iniciativy iniciativy běží v Mexiku v tomto smyslu. To je pro nás, pro politiky důležité, abychom mohli eh, přesvědčit občany o tom, že jsou zapotřebí další a čerstvé prostředky. Děkuji. Dank Jansen. Tak eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat paní velvyslankyni, protože se domnívám, že to byl opravdu velice cenný příspěvek, který nás naplňuje optimismem. Nejprve eh, eh, krátkou připomínku a potom budu mít dvě otázky. Zmiňovala jste se o možnosti Evropské unie, aby se Eh, do roku 2020 eh, eh, přesunula od cíle 20% k 30%. Tím se zabýváme v našem výboru a většina je proto, abychom usilovali o 30%. V blízké budoucnosti o tom budeme hlasovat na listopadovém plenárním zasedání a usnesení má poskytnout mandát skupině COP16 domnívám se, že to můžeme jenom eh, doporučit. A nyní ty otázky. Je tu problém eh, eh, s důvěrou mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi tohoto světa, tedy mezi bohatými a chudými zeměmi tohoto světa. A je to problém, který se vlastně prohloubil na setkání COP15 v Kodani. Můžete nám říci, co udělá Mexiko, aby obnovilo tuto důvěru? aby bylo možné dosáhnout pozitivních výsledků a eventuálních dohod. A za druhé, hovořila jste o celé řadě otázek, která mohou být projednávány na setkání v Mexiku. Domníváte se, že toto setkání bude úspěchem nebo fiaskem? Stanovili jste zde nějaká kritéria, protože před vlastním jednání řekneme, je třeba dosáhnout dohody v těch a v těch oblastech, jinak to bude znamenat fiasko. Máte tedy kritéria pro stanovení výsledků tohoto setkání. Děkuji. Děkuji. Kryton Arzenis. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, paní velvyslankyni za to, že zde vystoupila. Chtěl bych eh, poblahopřát eh, Mexiku k tomu, co do posud vykonalo. Náš předseda, pan Leinen, řekl, že jednání v Japonsku bylo úspěšné. Byla to dvě setkání za sebou a vlastně celá země je uspořádala eh, země, které, hostují, které jsou hostiteli, mají velký eh, eh, dopad na úspěšnost akce. A snad se nám podaří alespoň trochu pokročit v Cancunu. A nebo může dojít ke vzniku slepé uličky ve vyjednávání, k selhání jednání. Tedy to, co se odehraje v Mexiku, bude nesmírně důležité, eh, proto zase nám podaří dosáhnout dohody v rámci EU. Hovořili jsme o tom, že výsledky v Nagoji vnesly nový čerstvý vztuch do jednání. Eh, posílilo to optimismus a v Kodani jsme si uvědomili, že potřebujeme, aby se u vyjednávacího e, stolu projevil každý zástupci skupin. Věříte, že se to podaří v Mexiku? Věříte, že Země jako Bolívie, Venezuela a další země nebudou vyloučeny, že se naopak zúčastní, aby nedošlo k tomu, co se stalo v Kodani. A ještě jedna otázka. Domníváte se, že je eh, na čas se zabývat se tě, zeměmi eh, v příloze 1, v příloze 2? tenkrát byla jiná eh, situace a nyní se přínos těch zemí změnil. Eh, budeme projednávat tuto otázku v Mexiku a bude i po konferenci v Cancúnu aktivní Mexiko. Byla to celá byla to celá řada otázek. Máme zde ještě dva řečníky a potom to ukončíme. Jako další má slovo Joao Ferreira. Děkuji panu předsedo, já bych chtěla poděkovat paní Sklankyni za její projev a chtěla bych velice krátce položit dvě otázky. Co se týče toho zmírňování, paní velvyslankyně řekla, a řekla správně, rád jsem jí naslouchal, že ty částky, které mají se mají dát rozvojovým zeměm pro zmírňování a přizpůsobování se klimatickým změnám, nejsou darem. Oni jsou toho, že uznáváme historickou odpovědnost, které určité státy mají za navýšení koncentrací skleníkových plynů. Takže to je důležitá věc. A chci říci, že tyto částky a já mám na mysli Zelený fond kopaní a fond rychlého nastartování. Tyto částky se vlastně ehm, jak si orientovali na tom, co, o čem se rozhodla Evropská rada. A je to menší než částky, které pokládal za významné tento parlament. Jsou to tedy částky velice nízké. Například, když se podíváme na částku externího dluhu takovýchto zemí, to rychlé financování, které Evropská rada navrhla, je menší než 2 zahraničního dluhu z subsaharské země v roce 2006. Takže já se chci zeptat na jednu věc. Uznáváte, důležitost toho, že tato otázka financování byla se měla propojit s otázkou zahraničních dluhů těchto zemí. A myslíte si, že je důležité, aby vlastně jsme anulovali zahraniční dluhy těchto zemí? protože všech ostatní by bylo obrovskou překážkou naší zmírňovací strategie a strategie udržitelného rozvoje. A druhá otázka se týká mechanismů trhu. Paní velvyslankyně řekla, že si myslí, že ta řešení by měla jít prostřednictvím tržních mechanismů a zmiňovala e, evropské schéma transakcí, které je nejrozvinušnější na světě. A já chci říct, že to evropské schéma těch transakcí které je v platnosti od roku 2005, nevedlo ke snížení emisí skleníkových plynů, ale zcela naopak. Je to jasná ukázka toho, že implementace tohoto evropského schématu je neúčinná a tyto tržní nástroje nefungují. Chci se tedy zeptat, zda si myslíte, že by bylo důležité v Cancúnu diskutovat o alternativních mechanismech, tedy ne o těch tržních mechanismech. Protože je naprosto zjevné, že tyto tržní mechanismy mají svá omezení. V Evropě se to jasně ukázalo Ukázalo se, že to přesně nefungovalo a nedošlo k té očekávané redukci. Zcela naopak, takže se chci zeptat, zda opravdu jste toho mění, že je důležité v Cancúnu hovořit o těch alternativních nástrojích a dále se chci a hovořit o té účinnosti těch tržních nástrojů. Děku, děkuji. Děkuji a nyní na závěr má slovo paní Satuhasi, prosím. Thanks a lot, Mr. Chair. Velice děkuji, pane předsedo. Ráda bych pokračovala vaše připomínky a rady Evropské unii, jak by eh, mohla pracovat ještě konstruktivněji a vést jednání. Mohla byste se s námi podělit o názory mexické vlády o tom, jak bychom mohli postupovat konstruktivněji v oblasti financování, abychom podpořili co nejlepší výsledek jednání. A také jde o zajištění transparentnosti počátečního financování, abychom vytvořili atmosféru důvěry při vyjednávání. A skutečnost je taková, že se nám nedaří dosáhnout globální dohody, pokud prakticky všichni nebudou ochotni ustoupit a plnit své závazky. Týká se to průmyslových zemí, ale skutečnost je taková, že i rozvojové země musí nalézt cestu k novému uvažování. Ráda bych věděla, co dělá mexická vláda, aby podpořila větší ochotu rozvojových zemí, aby přijímali přísnější závazky ke zmírnění dopadu klimatických změn a například, aby přijali celosvětové limity e- emisí do roku 2050 a podobně. Ano, dospěli jsme ke konci otázek. Byla to opravdu celá řada témat, o kterých jste se zmiňovali. Alberto, váš expert, eh, vám předal několik poznámek, takže se těšíme na vaše odpovědi. Viděla jste eh, že chceme vystupovat ambiciózně v Evropské unii tento výbor a tento parlament vždy naléhal na komisi i radu, abychom udělali více. Eh, zastupujeme zde průmyslový svět, ale eh, některé otázky se týkaly rozvojových zemí. Od eh, Kyoto se svět změnil, ty údaje už neodpovídají, které jsou obsaženy v příloze 1 v příloze 2. Toto téma by mohlo tedy komplexněji přispět k vyjednávací strategii a také otázka, jaká kritéria úspěšnosti nebo neúspěšnosti si stanovilo Mexiko pro to jednání v Cancunu, co by bylo hodnoceno jako úspěch, jako neúspěch. A potom ještě celá řada těch dalších otázek, které tu zazněly. Je to poněkud mnoho najednou, ale doufám, že nestrácíte přehled. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Skutečně celá řada nesmí nesmírně zajímavých otázek a pravděpodobně na ně nebudu odpovídat v tom pořadí, jak byly kladeny, ale jistě odrážejí obavy vás všech. Domnívám se, že kdybych tedy měla být cynická, tak řeknu, že očekávání, co se týče výsledků v Cancunu, tak jak to řekla moje drahá přítelkyně Edith Estrela, nejsou příliš vysoká. To, k čemu došlo v Kodani, kde byli přítomni veškeří šéfové státu a vlád, kteří se prostě domnívali, že nakonec dojdeme k právně závazné umluvě, která vyřeší veškeré problémy klimatických změn. To neexistuje, to tu není a toto očekávání tady ani není pro Cancún. A myslím si, že je to tak lepší, protože to, čeho se dosáhne v Cancúnu, už samo o sobě poslouží hodně pro to, aby se pokročilo v tom celém tom procesu, jak už jsem řekla, je třeba vidět toto vše v multilaterálním rámci. Také jsem již předeslala, že tato ideologická konfrontace sever proti jihu eh, skutečnost, eh, někdo hm, dokonce tady eh, řekl, že tady ten boj mezi bohatými zeměmi a rozvojovými zeměmi No pravda je, že všichni znečišťují stejně. Pravděpodobně ne v kvantitativním množství, ale domnívám se, že získat důvěru mezi těmito dvěma skupinami zemí by prospělo k tomu, aby celý proces pokročil. Někdo tady hovořil o diplomatických kapacitách Mexika. Mexiko je nesmírně důležitým aktérem v multilaterálním světě jistě pochopíte, že již na základě naší zeměpisné polohy je to zjevné. Mapy se nemění a to eh, prostě nás přivedlo k tomu, že jsme vždycky museli sledovat multilateralismus jako pro naši vlastní obhajobu, pro hájení našich zájmů. A tedy zkušenost Mexika v mezinárodní oblasti umožňuje, že máme mosty, které jsme vlastně vytvořili s nejrůznějšími skupinami zemí. Mexiko se vždycky nachází v situaci choulostivé, protože samozřejmě jsme země rozvojová tvoříme součást OECD eh, teprve 15 let a jak dobře víte, OECD je považována za tedy e, ty nejbohatší země světa ale vedeme stálý dialog jak s rozvojovými zeměmi, tak se zeměmi rozvinutými a chápeme obavy obou těchto skupin. To bylo jasně vidět v Nagoji. My jsme koordinovali skupinu do Rio, měli jsme tam předsedkyni ze skupiny dvě a domnívám se tedy, že jsme již během celého tohoto roku měli možnost hovořit se všemi zeměmi a naslouchat jejich nejrůznějším obavám. Někdo se zeptal, zda Mexiko by se vydalo až dál za cíle v Cancunu. Musím vám říci, že naše předsednictví začíná v Cancunu. Všechno to, co jsme dělali do posud, jsme učinili neformálně, ale počítali jsme vždycky s podporou Dánska a s podporou jeho Africké republiky tak, že jsme vytvořili určitou trojku, od níž doufáme, že bude pokračovat i za Cancunem. Takže můžete si být jistí tím, že rozhodně jsme nenapřipovali veškeré úsilí jenom proto, že se bude jednat o vyjednávání Eh, které skončí v Cancunu, nýbrže jsme se snažili, aby docházelo k vzájemně pochopitelným, srozumitelným a transparentním jednáním. Domnívám se, že jedním z výsledků těchto jednání, která, která jsme uvedli v chod, došlo alespoň k pokroku v metodologii a myslím si, že i to je důležité toto úsilí, které jsme vynaložili, znamená, že v příštích letech budeme asi uvidíme, že každá země, eh, která převezme předsednictví, bude moci začít převzít tu práci po skončení předešlých konferencí. Eh, Mexiko by bývalo mělo převzít bezprostředně práci okamžitě po Kodani a ne od Cancúnu. Ale to rozhodně není otázka jaksi zásadního významu. Jako strategie se budeme snažit obdržet vyvážený baláč, balíček pardon, takových témat, o kterých již panuje dohoda a kde jsme jak si tak krok po kroku hovořili s nejrůznějšími zeměmi. Domnívám se, že případ rozvinutých zemí je takový, že naše strategie umožnila jim pochopit, že odpověď na klimatické změny je nesmírně spojená s politikami rozvojovými a proto je to projekt a proces, který, se, který je v chodu a který se vyvíjí, ale znamená také příležitosti. Někdo z vás eh, mě požádal o konkrétní příklady, na kterých by Mexiko a Evropská unie mohla pomoci v investicích do těchto procesů zmírňování klimatických změn. A mohu vám říci, že máme linku úvěrů specificky pro zelené projekty a již se začala využívat, znamená to výši 50 milionů eur a byly investovány v první části tedy 20 milionů eur eurů pro větrné elektrárny na jihu země ve městě Oaxaca. A to dokazuje, že existují možnosti i pro evropské společnosti, aby mohly obchodovat s Mexikem. Také bych ráda řekla, že pro nás dialog se soukromým sektorem je skutečně zásadního významu. Byla jsem před 15 dny v Mexiku a sešla jsem se s nejrůznějšími podnikateli. A když jsem je slyšela, málem jsem se rozplakala, protože všichni si stěžovali hořce na vládní politiku a na to, co Mexiko dělá, eh, jak jim krátíme možnosti jejich eh, rozletu, jak bychom mohli dělat více, tak jako naši sousedé, protože my sami se omezujeme. I když já si myslím, že ve skutečnosti se pouze jedná o to, eh, že eh, mexická vláda koná odpovědně a domníváme se, že eh, i soukromý sektor se zapojuje do téma to a čím více bude zapojovat, tím větší budou také možnosti pro to, abychom se dostali dopředu. Domnívám se, že nový rozvoj, ke kterému dochází v oblasti energetiky, obnovitelných energií a čistých technologií, mohou jistě usnadnit přístup ke zdrojům financování a ty se promítnou do lepšího bydlení, do lepší dopravy pro naše občany, do méně znečišťování a méně onemocnění dýchacího traktu a zlepšení, obecné zlepšení životní úrovně pro všechny. A tyto trvale udržitelné metody pro využívání země, lesů a vody No, domnívám se, že třeba prostě využívat veškeré nástroje, které již máme k dispozici proto, aby se nám podařilo dospět k tomu, že klimatická změna se stane i výhodným obchodem. Boj proti klimatickým změnám se stane i výhodným pro jednotlivé země. A proto ten politický aspekt musí jít ruku v ruce s rozvojovými strategiemi a se specifickými postupy jednotlivých států, jak oni ošetřují svou ekonomiku. Domnívám se, že způsob, jakým se pracuje a jakým se naplňuje odpovědnost jedné každé země, jistě pomůže dávat další příklady. A v tomto smyslu paní poslankyně Hasis řekla, jak je možné, aby Evropská unie šla ještě dál, jakým způsobem bychom mohli my přispět k tomu, aby eh, ta konference byla úspěchem. Myslím si, že je třeba být dobrým příkladem v leadershipu. Kolikrát si Evropa neuvědomuje, že tento leadership má, ale rozhodně vám mohu říci, že ho máte. Mexiko spolupracuje s institucemi Evropské unie a například náš trh s uhlím bude kopií uh, trhu s uhlím evropským. I když někteří z vás tím nejste srozuměni, to vím, ale je to to nejlepší, co máme. A proto chceme využívat ty, eh, tyto možnosti. Existuje také způsob například v oblasti normotvorby a v oblasti schvalování a implementace politic, politik týkajících se klimatických změn. I to je příkladem, dobrým příkladem, který můžeme následovat. A samozřejmě také otázky financování, které jsou zásadního významu já teď se nechci pustit do technických diskusí, ale rozhodně neexistuje, není pochyb o tom, že rozvinuté země roz, pardon, rozvinuté země, opravuje se paní velvyslankyně, čekají také na možnosti financování. Zda se jim to má poskytnout či nikoliv, pardon, zda máme vstoupit do, to, do rozhodnutí, zda tedy zrušit dluh těch nejchudších států, zrušit jejich zahraniční zadlužení, to je otázka, která eh, je třeba eh, na kterou není třeba zapomínat, protože přece jenom mm, rozvinuté země by měly dostat své historické odpovědnosti, ale nemělo by se také směšovat to, že fondy, které dávají k dispozici rozvinuté země jsou součástí rozvojové pomoci. To je jasné. Jedna věc je rozvojová pomoc a druhá věc je to, co se učiní jako pomoc pro financování fast startu. Už se začalo, někteří říkají, že toto by mělo vlastně tvořit součást rozvojové pomoci, ale to je nepřijatelné, alespoň tady z našeho pohledu. Když hovoříme o nevládních organizacích, domnívám se, že je nesmírně důležité zdůraznit, jak velkou roli přikládá Mexiko nevládním organizacím, zejména při té schůzce v Cancunu. Je třeba ale také říci, že Eh, rozvoj a pokrok konference nedefinuje mexická vláda. My jsme hostitele, my dáváme k dispozici dům pro naši oslavu, ale tu oslavu neorganizujeme my, ale OSN. To znamená, přístup nevládních organizací bude v modelu předepsaném Spojenými státy a co vám, nebo co jim můžeme, co vám nabídnou. Rozhodně nebudete tak mrznout jako v Kodani, aspoň to očekávání je takové, že snad tam to počasí bude eh, méně tvrdé, nebude minus 20, ale 30 plus. A domnívám se, že nevládní organizace budou mít přístup k těm místům, kde bude docházet k rozhodování, ale budou mít tedy k dispozici Eh, určité sály, ale budou existovat jiné sály, které nebudou přístupné pro veřejnost nebo nevládní organizace. Eh, také jsem vám řekla, že jsme přizvali skupiny indiánského obyvatelstva do toho vyjednávání, protože není pochyb o tom, že i oni sehrávají nesmírně důležitou roli. Takže očekáváme v Cancunu 16 milionů delegátů tedy, eh, pardon, 16 tisíc asistentů, protože 16 tisíc eh, nevládních organizací už se eh, zaregistrovalo. A to je tedy něco, mm, to vidíte, už ten počet je nesmírně závažný a my mm, vynakládáme veliké úsilí, abychom naplnili jejich očekávání, aby nebyli tak zklamaní, jak k tomu došlo v Kodani kdy prostě neměli prakticky žádný přístup nikam. Domnívám se, už jsme hovořili prakticky o všech eh, vlastně tématech, která zde zazněla. Ještě otázka průhlednosti, transparentnosti, to je samozřejmě zcela zásadní pro Mexiko. Domnívám se, že chceme-li, aby se Cancún stal úspěchem, eh, aby se tady vytvořila finanční architektura pro ekonomické mechanismy, aby se založila možnost přístupu boje proti, k boji proti klimatickým změnám, je třeba, aby to vše bylo alespoň v zásadě vyjednáno. Ale Zásadní je vybudovat onu důvěru a to vyžaduje skutečně bezprostřední akce a bezprostřední přístup rozvojových států k těm 30 milionům dolarů pro rok, který začne v roce 2012 a k těm 100 milionům ke kterým budou mít přístup od roku 2020. A samozřejmě budeme tím způsobem schopni neomezovat eh, tyto země, nespůsobit, aby se dostali do ještě většího spoždění, ale naopak, aby oni, se, mm, aby, aby oni dostali možnost se rozvíjet. Tady je samozřejmě důležité rozlišovat mezi supervizí a svrchovaností veškeré státy, všechny bez rozdílu, neseme odpovědnost, jak donátoři, tak země, které dostávají eh, pomoc a musíme dodržet naše závazky, které si stanovujeme. Doufám tedy, že jsem odpověděla na veškeré vaše obavy, pakliže ne, neváhejte a obraťte se na naší ambasádu a pakliže od této doby ještě do Cancúnu byste měli nějaké specifické otázky a potřebovali byste obdržet více informací, samozřejmě jsme vám k dispozici a nesmírně nás potěší, budeme-li moci uvítat delegaci Evropského parlamentu v těchto významných vyjednáváních. Děkuji ti mnohokrát, Joe. A e, děkuji mnohokrát za to, že jsem mohla přijít mezi vás. Ja, Děkuji paní velvyslankyni za to, že zavítala mezi nás. Myslím, že jsme získali některé nové informace tímto způsobem. My se na Cancún připravujeme. Ve čtvrtek budeme mít videokonferenci s ředitelkou klimatického sekretariátu Kristinou Figueresovou a potom budeme mít za dva týdny ve Štrasburku to usnesení a potom odcestujeme na konferenci s delegací. Mám pocit, že tam bude 33 poslanců celkem, takže vidíte, že náš parlament se opravdu angažuje v této věci, protože zde bude ještě celá řada dalších spolupracovníků, kteří s námi pojedou mimo těch 33 poslanců. A my doufáme, že mexické předsednictví bude úspěšné právě proto, jak jste vy řekla, protože ono má jakousi funkci mostu, nebo mohlo by vykonávat funkci mostu mezi severem a jihem. A jak se také řekla, důležitá je transparentnost vyjednávacího procesu, otevřenost, zahnutí všech. I toto je již jistou zárukou úspěchu. Je důležité, aby si nikdo nepřipal dal, že je vyloučený z vyjednávání. Je důležité, aby se všichni podíleli na vypracování výsledku a my doufáme, že opravdu Mexiko bude úspěšné. Ještě jednou vám děkuji. My se samozřejmě v Mexiku znovu uvidíme během vyjednávání. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišla mezi nás. Nyní se dostáváme k poslednímu bodu našeho dopoledne. Je to již eh, ta tak často zmiňovaná konference o biologické rozmanitosti v Nagoji v Japonsku. Na konferenci bylo 11 poslanců, někteří z nich jsou zde přítomni. Já sám chci říci, že eh, jsme se setkávali s panem komisařem Potočníkem a také se zástupcem belgického předsednictví. Každý den to velice dobře fungovalo. Eh, mohu pochválit dobrou práci našeho sekretariátu. Bylo to velice dobře zorganizované a připravené. Já sám jsem byl velice příjemně překvapen parlamentní schůzí sítě Klub. Já jsem to dříve neznal, ale bylo to opravdu velice zajímavé zasedání v pondělí a v úterý, kde se probíraly veškeré důležité otázky biologické rozmanitosti a Evropský parlament by měl i na budoucnu v rámci Globe hrát eh, důležitou úlohu. Měl by zůstat činný, pak jsme dostali briefingy Eh, od celé řady států, například Jižní Afrika, Japonsko jakožto hostitelská země a také delegace z USA, která byla pouze pozorovatelem. Je nutné si uvědomit, že USA se vůbec nepřipojili k této úmluvě o biologické rozmanitosti. A ta ono je možná dobře, že v Nagoji nebyli jakožto účastník, protože já jsem, když jsem tak pozoroval jak jedná ta delegace z USA, která měla pouze pozorovací roli, tak musím říct, že její názory byly velice restriktivní, takže to šlo i bez USA v Cancunu, tomu tak bohužel nebude, protože USA je členem. Setkali jsme se také se zástupci veškerých dalších institucí, například generální ředitel UNEPu, pan Steiner, by rád navštívil náš výbor a hovořil s námi o globální zprávě v ekologické oblasti s ohledem na Rio plus 20 v roce 2020. Je důležité se vědomat eh, globální zprávě, protože máme zde celou řadu úmluv vedle sebe, celou řadu fondů a zdrojů, takže by bylo dobré, abychom to nějakým způsobem schrnuli. Takže v novém roce se tomu rozhodně budeme věnovat v rámci našich příprav na Rio plus 20. Ta konference byla velice mm, taková ožehavá, bylo to na rozhraní, nebylo jisté, že dojde k úspěchu. O to lepší bylo to překvapení nakonec, že se podařilo dosáhnout koncenzu. Samozřejmě to byl kompromis, nebylo dosaženo všeho, co jsme požadovali v našem usnesení, ale myslím si, že za to konference COP10 přispěla k tomu, že se zlepšilo povědomí o přírodním kapitálu a o to, že dochází ke ztrátám v substanci tohoto kapitálu. Uvědomili jsme si mnohem lépe, že každoročně ztrácíme přírodní kapitál a že není možné postupovat tak i nadále. Strategický plán pro roku 2020 obsahuje cíle asi pro 20 různých skupin. My jsme chtěli jít ještě o krok dál, ale alespoň se podařilo toto a svět se shodl na těchto cílech. Takovým hlavní záležitostí nagojského procesu byl protokol ASB. Využívatelé genetických zdrojů musí v budoucnu sdílet výhody s těmi národy a se zeměmi, odkaď tyto genetické zdroje pocházejí. Takže si můžeme položit otázku, jak to pak bude v případě amerických firm, které se tedy nepodílí na této umluvě. Já si myslím, že by bylo nepřijatelné, kdyby došlo k nekalé eh, hospodářské soutěži, takže si OSN toto téma ještě bude muset nějakým způsobem dořešit. Asi nejslabší bod byla mobilizace finančních zdrojů. Tam i Evropská unie byla příliš měkká, nedošlo k žádným konkrétním příslibům, takže je důležité to ještě dopracovat. Protože USA se neúčastnili, tak samozřejmě EU byla ve středu této konference. Byli jsme důležitým účastníkem vyjednávání a rovněž důležitým účastníkem dosaženého kompromisu. Já bych chtěl pochválit způsob, jakým komise vedla vyjednávání. Podařilo se hovořit jedním hlasem. I belgické předsednictví k tomu značným způsobem přispělo, zejména k tomu dalšímu rozvíjení protokolu ABS. Ta dimenze tohoto protokolu je větší, než se předpokládalo, že tomu než předpokládaná velikost na začátku konference a Evropská unie k tomu přispěla. Takže jsme dosáhli kompromisu s druhou stranou, zejména s rozvojovými zeměmi. Tolik tedy z mé strany na úvod a nyní jich předal slovo účastníkům. První byl pan Kebrandy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nechci opakovat, co jste řekl. Sdílím stejné pocity z účasti naší delegace. Jenom několik připomínek spojené státy nebyly rovnoprávným členem této úmluvy. Já se obávám, že američané by nikdy nesouhlasili eh, s protokolem o přístupu a sdílení přínosů eh, na tlaku jejich průmyslu, ale jsem eh, optimista, co se týče procesu ratifikace. Eh, že bude ukončen ve všech členských státech. Já se obávám, že některé členské státy, vlády a parlamenty si to začnou eh, znovu rozmýšlet, eh, protože ten protokol ABS je podrobný a co to bude pro ně znamenat Domnívám se, že zejména Evropská komise a Evropská rada si zaslouží dík za eh, kooperaci a o tom, jak nás každý večer informovali. Byl to dobrý příklad, jak by takováto spolupráce měla vypadat. Chtěl bych jim tedy zde oficiálně poděkovat. A také bych rád vyjádřil zklamání Eh, doufám, že se nám podaří vzbudit povědomí, jak je biologická rozmanitost na světě důležitá, eh, protože sdělovací prostředky tomu věnovaly omezenou pozornost. Obávám se, že tohoto cíle jsme nedosáhli, na tom musíme vážně pracovat. A jeden způsob takovéto aktivity je snaha uzavřít tu mezeru mezi eh, vědeckou a ekonomickou stránkou. Chtěl bych navrhnout, abychom eh, udělali společnou schůzi s ekonomickým výborem a naším výborem, abychom se na to podívali nejenom z hlediska biologické rozmanitosti, ale i z ekonomického hlediska. Snad bychom mohli získat eh, zástupce, který řekne nám i kolegům z ekonomického výboru o tom, kam vede tato biodiverzita. Ano, děkuji. A eh, vedla se na toto téma hluboká debata v Nagoji a také o eh, environmentálním účetnictví. Je to taková nová dimenze uvažování a vystupování, takže jsem si poznamenala vaše eh, doporučení. Sandrine Bellier. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych něco zopakovat. Chtěla bych říct, že Opravdu se připojuji ke slovům díků. Byla to skvělá organizace ze strany sekretariátu výboru Envy a opravdu si to zaslouží, abychom to ještě jednou zopakovali. Ještě jednou děkuji také za spolupráci. Bylo to velice obohacující a my, jakožto evropští poslanci, poslanci Evropského armátu, jsme se mohli velice aktivně zapojit do diskuzí. Uh, Měli jsme velice dobrou spolupráci mezi komisařem Potočníkem a jeho týmem a také před, mezi předsednictvím rady a námi, takže jsme měli ideální pracovní podmínky. Ještě jednou bych tedy chtěla poděkovat, protože například já jsem si uvědomila, jakou roli v otázce biologické rozmanitosti i v jiných otázkách má implementace. Také kolo kooperace v rámci konference mezi různými poslanci z celého To bylo také velice dobré a jistě to přispělo k výsledku, který je ohromující. Došlo k podepsání Bylo to tedy na poslední chvíli ještě takové, že se vlastně pozdě v noci ještě nevědělo, zda dojde k přijetí toho protokolu či ne. Myslím si, že ale ten výsledek je opravdu potěšující. Je to dobré jak pro multilaterální vztahy, také pro reformu systému UNO. Myslím si opravdu, že i ta ekologická zpráva, to je dobrá věc a je to i nový impuls pro biologickou rozmanitost. Doufáme, že to celé se uh, bude odvíjet rychleji než kiotský protokol a e, Máme se tedy základ, máme podpis ze strany smluvních stran A máme také dobré zprávy ohledně budování kooperace v rámci Evropské unie, v rámci post-lisabonských smluv. Jde o to, aby jsme dokázali v budoucnu na celosvětovém poli zaujmout postoj, jakožto opravdová síla, která je schopna hovořit jedním hlasem. 27 českých států v Nagoji velice dobře spolupracovalo velice kooperativně. A jeden z pozitivních věcí je to, že došlo k tomu, že mezinárodní vyjednávání byla vedla tak, že se na celosvětové úrovni objevila nová síla, a totiž Evropská unie. My doufáme, že se nám i v budoucnu bude dařit pozbuzovat komisi v tom smyslu, aby tato strategie pro biologickou rozmanitost Evropské unie, která, o které se nyní vyjednává, aby tato strategie opravdu byla dostatečně ambiciozní. Děkuji. Sandrin a blahopřeji, děkuji vám, že jste vydrželi až do konce, protože ve středu večer vlastně už byl konec naší delegace a potom ta vlastní vyjednávání vlastně začala, což jsem také chtěl ještě poznat. Nebylo to tedy zrovna dobře naplánováno. Když dojde k tomu, že parlamentní delegace musí uprostřed konference odcestovat, je důležité zůstat až do konce a také děkuji za ty blahopřejné SMSky. A nyní Karinka denbach. Já bych také chtěla poprosit za skvělou organizaci. Musím říci, že se naprosto připojuji k tomu, co řekla Sandrin. Ale chtěla bych ještě zdůraznit jednu věc a řekl to kolega Gembranty. Já si myslím, že důležitým faktorem na konferenci bylo to, že i v rámci ve kterých, veškerých těch studiích se jasně ukázalo, jakou hodnotu mají fungující ekosystémy a jaké služby vlastně tyto ekosystémy prokazují. Že to nejsou nějaké fantazie, eh, nějakých eh, výzkumníkům, které se zabývají budoucností, že to nejsou zastrašovací scénáře ochránců přírody, že se opravdu jedná velice konkrétní záležitosti, které je třeba veli, možné velice dobře konkrétně vyčíslit. V rámci vyjednávání i v rámci těch hovorů po konferenci, například v rámci se to vždy zdůrazňovalo, zdůrazňovalo se to i na tiskových konferencích. A ono dřív totiž byl takový dojem ze strany novinářů, že se jedná o ochranu nějaké speciální orchideje. Ale myslím, že se nám opravdu nebo že se snažíme ukázat, že právě nejde jenom o nějaké jednotlivé speciální druhy zvířat. A chci říci, že potřebujeme v členských státech ochotu ve smyslu tom, aby jsme financovali biodiverzitu nejenom v členských státech, ale i mimo členské státy. Protože doma na domácím poli činíme hodně. To taky vždy zdůrazňují členské státy, říkají to i USA. Ale já se obávám, že pokud chceme postoupit v před v biodiverzitě, tak Evropská unie to prostě bude muset financovat. USA nejsou ochotny to financovat a rozvojové země ty finanční prostředky prostě potřebují. Takže to bude na nás. A je důležité, abychom toto povědomí dokázali zprostředkovat v našich členských státech, aby jsme si v členských státech uvědomili, že biodiverzita není pouze úkolem pro nevládní organizace, že to je něco, co musí být obsaženo ve veškerých politikách. Já doufám, že se nám to podaří ještě v budoucnu prohovořit s kolegy z výboru Ekon. Děkuji a nyní má slovo Anna Rozbach. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se k tomu vyjádřila obdobně jako má kolegyně paní Kaltenbachová. Chtěla bych poděkovat za to, že jste vytrvali tak dlouho, ale mám také určité obavu, obavy a pochybnosti. V prvé e, e, řadě chceme předložit krásné prohlášení na vysoké úrovni ministrů, ale do jaké míry zachráníme ohrožené druhy na Dálném východě jak eh, zabráníme, když eh, se eh, dusí mořští tvorové při požití plastů hotových odpadů, když se zachytí do rybářských sítí. Změní se něco pro nás, je nejprve velice obtížné vůbec získat přístup a monitorovat tyto oblasti, kde nemáme žádné legislativní kompetence. Může tedy hrát Evropská unie takovou průkopnickou roli, tedy je obrovská vzdálenost mezi naším rozhodováním a každodenní civilním životem v Africe nebo životem dětí na Borneu. Jak to tedy budeme moci převést do praxe? Děkuji. A poslední připomínku. Thank you very much. Děkuji vám v prvé řadě. Bych chtěl opravdu poblahopřát delegaci jsem si jistý, že se dobře zhostili práce, protože ten výsledek je velice dobrý, ale chtěl bych se také zeptat, co e, udělala hostitelská země Japonsko. E, mohli byste sdílet své zkušenosti s námi, zejména s Sandrino. Vy se zůstala až do konce e, co bychom měli poradit hostitelům co by měli dělat, jaká doporučení a také ve svých diskuzích se snažíme zjistit, co se odehrávalo, jaká byla negativní role Evropské unie v těch diskuzích v Nagoju, v Nagoji, zejména vzhledem k režimu ABS. Vždycky se říká, že EU má pozitivní stanovisko k životnímu prostředí a já souhlasím s těmi připomínkami, co musí tedy Evropská unie ještě zlepšit při vyjednávání v Cancúnu. Můžete nám říct si nějaké detaily o vyjednávací pozici? protože musíme zlepšit ještě celou řadu věcí. I když jsme na správné cestě, je třeba eh, zlepšit některé detailní oblasti, které mohou být ale rozhodující. Eh, děkujeme a eh, teď příspěvek, to je ale skvělé, že už souhlasíte, tedy po poděkování sekretariátu za zorganizování této cesty, protože organizace byla opravdu velice dobrá, musíme eh, Belenče, za to poděkovat. Ale dvě otázky, jedna se týká procesu, druhá obsahu. Tedy toto jednání v Nakoji zcela jasně ukázalo, že Evropa dovede hovořit jedním hlasem a to proto, že byla velmi dobrá spolupráce mezi belgickým předsednictvím a Evropskou komisí komisí. To je také zásadní, když uvažujeme o dalších krocích vůči Cancunu. Eh, budeme potřebovat včas jednání a komisař eh, Potočník a všichni se zabývali tématem a hovořili jedním hlasem. A e, organizováno, financováno to bylo belgickým předsednictvím. Byla tady určitá dělba práce a to je, myslím, rozhodující e, vůči e, Cancúnu musíme si jasně rozhodnout, kdo povede kterou oblast. Eh, jedna osoba eh, to povede a to byl eh, dobrý aspekt v Nagoji. A nyní k obsahu stručně, pane předsedo, ano, můžeme být opravdu velice spokojení s výsledkem, ale nyní půjde o implementaci a my se můžeme dohodnout na cílech, ale tyto cíle opravdu něco znamenají škodlivé náhrady. To bude mít obrovský e, dopad, když to začneme převádět do své domácí politiky. A to je klíčová otázka, když začínáme jednat o zemědělské reformě. Jistě, když máme e, na paměti e, ty jednotlivé fáze náhrady škodlivých eh, látek. Jsme samozřejmě šťastní, že jsou takovéto cíle, ale jak je tedy převedeme, když budeme diskutovat o zemědělské reformě? Tady tedy eh, začne ta skutečná debata hovoříme o Japonsku a myslím, že důležité bylo, když hovoříme o národní biodiverzitě, o národní ochraně, pak si stanovujeme ambiciozní cíle, tak postupuje Japonsko, má velice ambiciozní cíle a e, politiku pro biodiverzitu, ale co dělá současně e, mimo hranice Japonska při rybolovu, to hraje Japonsko jinou roli tedy ta konzistentnost národních a zahraničních postupů by se měla zlepšit. Evropa se může zlepšit i v rybolovu pokud budeme brát tyto eh, cíle z Nagoje vážně, tak můžeme tedy mnohé ještě zlepšit. Ano, děkuji. Domnívám se, že Japonsko bylo jediné, které předložilo peníze na stůl 2 miliardy dolarů. To byla tedy částka, kterou nabídla hostitelská země. A pomohla vylepšit atmosféru v posledním okamžiku a zorganizovala tuto konferenci s tím protokolem ABS. E, za sever vystupoval pan Potočník a na Bíby za jich. A bylo to financováno, protože je nutné rozdělit mě do skupin. Není možné vést e, na plenárním zasedání debatu se zástupci 193 zemí e, to by mohlo být důležité pro eh, Cancún. A nyní je důležitý následný postup ratifikace protokolu ABS eh, v EU a potom také eh, modernizace této no, zemědělské politiky. Komisař Potočník by po eh, lednu měl informovat o následném postupu, co mají udělat členské státy eh, EU. Chris Davis eh, se zúčastnil. Globe se stal velice důležitým nástrojem pro zákonodárce v oblasti životního prostředí a je třeba doprovázet takovou tu výměnu informací s mnoha zeměmi, které chtějí nebo by měly i by učinit to též, zejména když byly dohodnuty globální dohody nebo umluvy. Takže to by byla taková syntéza toho, co se odehrávalo v Nagoji. Eh, doufáme, že lidstvo a OSN eh, naleznout cestu ke konsensu a uvidíme, jaký bude výsledek příští konference v Cancúnu. Eh, končím dopolední schůzi a ve 15 eh, hodin se sejdeme s eh, řediteli agentur. Nemohl jsem dát slovo zástupcům komise, ale myslím, že pozveme komisaře Potočníka